Good morning, everybody. I'm going to chair in Spanish, if you don't mind, I prefer. Dobré ráno vám všem, budu hovořit španělsky. Takže ještě jednou dobré ráno, rád bych vás všechny pozdravil. V první řadě a chci říci, že mé první, má první slova, jakožto eh, zastupující předseda tohoto zasedání. A Chci vyjádřit mé poděkování za včerejší zvolení čtvrtým místopředsedou a chci říci, že je mi opravdu velkým potěšením, že mohu předsedat zasedání tohoto výboru. Bude to asi velice těžké zastoupit kolegu Pabla Salbu, který je opravdu velkým přítelem, byl kvalitním členem tohoto výboru a doufám, že se rychle zapracuji a já doufám, ne, že bychom na něho měli všichni zapomenout, ale že mne přijmete také jako za kvalitního místopředsedu tohoto výboru. Takže nyní tedy přistoupíme okamžitě k dalšímu bodu pořadu jednání. Je to bod číslo 8 a to je výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské finanční investiční banky. Víte, asi, že na počátku tohoto roku došlo k změnám, přerozdělili se z odpovědnosti ohledně kontroly a výroční zprávy, takže e, tyto činnosti si rozdělují výbory Ekon a výbor pro rozpočet, takže nám připadá tedy ta výroční zpráva a výbor pro rozpočet vypracovává stanovisko. Nebudu to protahovat, předám spolovo panu zpravodaji, tím je kolega Georgios Kirstos. Děkuji, pane předsedo. Takže e, máme tu zprávu a nějakých 316 pozměňovacích návrhů. Ten proces, který bude následovat, je následující. 6. února proběhne diskuze. Ne, pan řečník se omlouvá. 6. února proběhne za ne, ještě 7. prosince proběhne zasedání stínových zpravodajů, abychom projednali pozměňovací návrhy a rozdělili je do kategorií, tak abychom dospěli ke kompromisům, to tady doufáme, no a následně budeme hlasovat na úrovni výboru, to tedy doufáme 6. února, a na plenární zasedání by se ten text k odhlasování měl dostat v březnu. A ještě předtím pan Hoyer, předseda Evropské investiční banky, se dostaví také na plénum a měl by tam zodpovídat otázky. Takový je tedy naplánovaný postup. Také vám ještě oznámím eh, několik takových obecných připomínek k tomu, k čemu došlo až dosud. Máme tu celou řadu pozměvacích návrhů týkajících se daňových otázek, konkrétně otázek prostředníků, a také nadcházející evropské legislativy ve věci zdanění. Myslím si, že Evropská investiční banka pracuje kvalitně, je to efektivní instituce, alespoň tak já na ní nahlížím. A samozřejmě, že eh, je požádáme, aby pokračovali v té práci, co se týče zdanění. Nicméně jsou tu určité praktikalika, například nepožádáme, aby implementovali požadavky, které zacházejí za to, co je právní požadavek. My se na ně obrátíme v těch politických věcech, ale nepřejeme si to komplikovat. Neměli bychom je také příliš zatěžovat eh, s požadavky, které opravdu se spíše týkají daňových orgánů. Samozřejmě, že také musíme naléhat na to, aby uplatnili příslušnou evropskou legislativu a příslušné normy, co se týče vyhýbání se e, daňové povinnosti daňových rájů. A Evropská investiční banka by měla plnit e, tedy všechny tyto stanovené normy příslušným způsobem. Dále také požádáme EIB, aby podpořila eh, nedávnou iniciativu Evropské komise pro boj proti vyhýbání se daňové povinnosti, tedy v rámci toho balíčku eh, vyhýbání se daňové povinnosti, který byl přijat v lednu 2016. Další kategorie eh, kompromisu se týká EFSI, Myslím, že v této zprávě nemusíme řešit všechny záležitosti napojené na EFSI, vzhledem k tomu, že k tomu máme zvláštní zprávu. Nicméně musíme eh, naléhat na to, že by EFSI mělo být implementováno takovým způsobem, aby podpořilo soudržnost a také zemědělskou, pardon, zeměpisnou distribuci. Já jsem požádal o statistické údaje napojené na EFSI a je to v závěrech a musím říci, že je to poměrně komplikované, tedy v tom smyslu, že většina prostředků směřuje těm rozvinutějším zemím, těm rozsáhlým ekonomikám, ale pokud zanalizujete distribuci prostředků podle HDP, tak eh, to rozdělení je spíše nakloněno těm menším eh, zemím Evropské unie nebo zemím, které mají strukturálním problémům. To znamená, je třeba to ještě analyzovat, politicky interpretovat, ale měli bychom požádat EIB prostřednictvím našich pozměňovacích návrhů ve zprávě, aby řešila i ty změny Eh, které vyplývají z nedávného hodnocení EFSI a konkrétně plnění tedy cílů soudržnosti. Třetí oblast kompromisu se týká ehm, dohledové povinnosti Evropského parlamentu. Tady musím říct, že EIB Eh, funguje v rámci opravdu silného rámce pro zodpovědnost a spolupracuje s parlamentem. Už tu máme každoročně tři zprávy pro parlament o aktivitách EIB. Eh, je to zpráva o finančních aktivitách EIB, připravena pro výbor Ekon a výbor Bač, dále eh, o finančních aktivitách EIB připraveny pro výbor pro rozpočtovou kontrolu a zpráva o implementaci EFSI připravena pro výbor Econ a pro výbor pro rozpočet. Také bych chtěl ještě zdůraznit, že co se týče zápisu zasedání eh, Rady EIB, byl bych rád, kdyby se zveřejňoval tento zápis to by napomohlo zase zajistit nezbytnou transparentnost. No a čtvrtá kategorie kompromisů se týká klimatických akcí. Tady máme 27 miliard eur za rok 2015, zatím nejvyšší částka na úrovni EIB. Tady byl stanoven eh, cíl 23 portfolia EIB pro nadcházející roky. Rok 2015 byl eh, zatím eh, nejvyšší, co se týče částek pro půjčky ve prospěch energetických úspor. A na tento rok tu máme 3,4 miliony, které přecházejí z předchozího roku. V roce 2014 to, byl to bylo 5,9 milionů eur. To znamená, ve věci klimatických záležitostí tu je třeba ještě něco dořešit, ale EIB jde rozhodně správnou cestou. Pátá kategorie pozměňovacích eh, návrhů se týká eh, téma uprchlíků a role EIB v řešení uprchlické krize a upřednostňování investic do zemí mimo Evropskou unii, tedy do třetích zemí, které čelí těmto problémům. Takže se musíme věnovat také možnosti kompromisu v této oblasti, tedy konkrétně uprchlickému tématu. A na závěr takové složitější téma, já to nebudu popisovat nějak detailně, Celá řada pozměňovacích návrhů e- ohledně EIB se týká podrobností o individuálních projektech. Je třeba tedy analyzovat individuální projekty, požádat EIB o podrobnosti ohledně toho projektu. Ovšem obecně eh, bych se chtěl spíše vyhnout ehm, tomu, že tu budeme rozebírat konkrétní projekty, detailně analyzovat, ač o nich příliš mnoho nevíme. Takže to je takový obecný obrázek, jaká je situace. Myslím si, že můžeme spolupracovat a nalézt ta nezbytná řešení a také kompromisy a připravit zajímavou zprávu, která uspokojí většinu našich kolegů. Děkuji vám. Děkuji, pane Kircesi. A nyní dostanou slovo stínoví zpravodajové za socialisty. Bych předal slovo paní Beres. Děkuji, pane předsedo, děkuji a vítejte ve vaší nové funkci. A, e, m, takže musím eh, omluvit eh, stínová zpravodaje, mm, který je ve, eh, v Rumunsku ve velice intenzivní kampani a samozřejmě to ne, ne, nebylo možné předpokládat a byla zrušena sice schůze stínových zpravodajů, ale jsme rádi, že se opět naváže příští týden a v duchu kompromisu to půjde. Já bych chtěla jenom osvětlit, v čem by ten kompromis podle nás mohl být, než eh, se zmíním o meritu věci. Tak eh, poslední výměna názoru, která proběhla se zástupcem Evropské investiční banky, tak eh, abych to řekla zdvořile, tak v podstatě to nás trochu nechalo jaksi stranou. Pan zpravodaj říká, že pan Hoyer přijede na plénu, to je dobré, ano, ale může panu Ojorovi říci, že není zakázáno, když se hovoří o EIB, aby také se dostavil na náš výbor a možná mohl tak zareagovat na problémy, které mají s tím poslanci, především pokud jde o řízení této struktury, poněvadž eh, jeho eh, eh, zástupce dokonce insultoval, no tak bych to nazvala, kritizoval Evropský parlament, a eh, podepisuje dohody, které vůbec ne, eh, se kterými nesouhlasí parlament, eh, týká se to řízení té instituce a podobně, takže to je třeba napravit. A stejně bych řekla, že máme další dvě, tři témata, která jsou zcela zásadní, která zmínil zpravodaj, ale možná já bych to také mohla trochu jinak osvětlit, jinak se na to podívat. První, a to je mm, mm, mm, vůbec taková obecná poznámka na adresu EIB EIB má být exemplární bankou. Je to banka na výsost evropská, příkladná, by měla být, pokud jde o řízení, a teď konkrétně také by měla být exemplární, pokud jde o daně, fiskalitu. A EIB nemůže být slepá, nebo bych řekla, nemůže eh, se chovat nedbalé Eh, pokud jde o různá mm, chování eh, fiskálního charakteru, když jedná se svými partnery, ať jsou to státy nebo podniky, musí být přece eh, takovým příkladem dobrého řízení a musí to aplikovat všechno vůči sama sobě, ale i vůči svým partnerům. A mm, zatím to jsou pouze slova, ale tady ještě zbývají skutky a je třeba hodně věcí prostudovat. A já doufám, že tato zpráva nám v tom pomůže. A teď otázka geografického rozložení. Zpravodaj říká, že to je velice komplikované, mm, vzhledem k těm datům, údajům, ale mně se stá, že EIB eh, e v podstatě intervenuje eh, v rozporu s tou důvěrou, kterou parlament jí vložil třeba když jsme jí vložili důvěru, pokud jde o aplikaci Junckerova plánu, takzvaného EFSI, a přece tady proto banka by měla tak mm, se starat o správné řízení a o to, aby e, byla příkladem. Samozřejmě musí být rentabilní, musí mít zisky, to chápu, ale také musí dbát na to, aby e, došlo k dobrému geografickému rozložení a tato veřejná podpora investice tedy tam, kde soukromý sektor eh, přirozeně do té investice nechce jít. A poslední poznámka. Aplikace nebo realizace eh, závěru pařížské dohody. Já si myslím, že tady EIB by měla být takovým průkopníkem, eh, pokud jde o investice ekologického charakteru. A jsem eh, ráda, že teď se o tom vedou diskuse v radě a pochopila jsem to tak, že my jsme požadovali, aby EFSI eh, financoval tyto projekty a teď se to má eh, stát realitou v, mm, v EFSI číslo 2. A potom, pokud se ještě podíváme na dopad Brexitu na fungování EIB, a to především ve smyslu financování a investiční strategie. Pane předsedo, já se omlouvám, že jsem hovořila tak dlouze, ale vy jste byl velice tolerantní a eh, neutnul jste mi slovo. Děkuji, to bylo pro mě poprvé, děkuji. A nyní za EKR. Kdo? Nikdo? Za EKR a za ALDE taky ne, za QE. Paní López Vermecha, máte slovo. Dobrý den, děkuji, pane předsedo. Eh, problémy Evropské investiční banky, eh, stejně jako problémy se stávajícím Junckerovým hm, plánem, to je věc známá. A, hm, takže tady v podstatě rok po roku opakujeme stejné věci. Evropská investiční banka nemá eh, administrativní strukturu a politickou vůli pro to, aby ty úvěry skutečně byly určeny malým podnikům, tedy do reálné ekonomiky, kde se vyrábí. A proto a my eh, v podstatě tady, my jsme vystaveni pouze těm makroprojektům, které jsou spekulativního charakteru a jsou úplně vzdále daném, danému teritoriu či společnosti, která na tom teritoriu žije. Takže to eh, já bych to eh, nazvala ne ani konzervatismus, ale že podléháte velkému kapitálu a velkým financům velkým financím. To je evidentní především to, jak EIB jedná s veřejnými e, sektorem a e, občanskou společností, kdy EIB vždycky k ním přistupuje velice podezíravě a e, jde cestou liberalizace a privatizace. Je, tře- je před námi dlouhá cesta pro to, aby EIB skutečně veřejné peníze dostala těm, kteří je potřebují a aby jednala skutečně pro to, aby se stala osou uh, páteří eh, eh, eh, evropské ekonomiky a aby došlo ke sociálnímu zbližování. EIB skutečně je velice obskurní strukturou v, e, v EU. My již dlouhou dobu kritizujeme právě to, jak EIB e, zavírá oči nad okupací Palestiny. A to se děje i v jiných státech ve světle těch projektů, které my jsme e, kritizovali, třeba západní Sahara a ty projekty tam s tím spojené. E, a nebo, takže zde opomíjíte základní lidská práva, včetně charty lidských práv a také i Evropská investiční banka, také i e, přece musí respektovat evropské normy. My doufáme, že budeme spolupracovat se spravodajem tímto směrem, aby EIB byla užitečnější a demokratičtější pro evropské občany i pro sousední národy. Děkuji. Paní López Bermecho a za zelené. Ano, prosím, máte slovo. Thank you, Mr. President. Mr. Kircos. Děkuji, pane předsedo. Pane Kircosi, eh, vyslechl jsem si vás velmi bedlivě. A někdy si říkám, jestli eh, my si tady eh, uvědomujeme, co se děje mimo tento sál, mimo tento parlament, protože když vás poslouchám, tak EIB dělá skvělou práci, respektive mandát. Malé země dostávají víc, než je jejich spravedlivý podíl, zvyšují se investice a tak dále. Takže můžete říct, že podle pravidel je všechno v pořádku. Clintonová to taky říkala. Podle pravidel běží všechno dobře. Takže lidi prostě musí pochopit eh, toto a získáme na svou stranu. Teď vám eh, zúrazním. Eh, co jsme dali našich pozměňovacích návrhů a co říká, že vlastně není všechno v pořádku. A 90% investic v rámci EFSI, eh, které spravuje EIB, jde do EU 15 a polovina jde do těch největších zemí. Můžete mi říct, dobře, no tak Německo nedostává tolik jako jeho spravedlivý podíl, ale jeho spravedlivý podíl by měl být nula, protože tato země se topí v eh, přebytku hotovosti. Německo by mělo investovat mnohem víc. A proč by to mělo dělat eh, prohem EFSI? Eh, proč by EFSI mělo dávat jeden jediný eurocent na tuto eh, zemi? Protože ty investiční kapacity jsou tady. Takže nejde o to, jestli Německo nebo Británie nebo Francie dostávají více nebo méně než spravedlivý podíl. Celá ta snaha by měla jít do oblastí, kde jsou investice třeba a kde tam nejsou investiční kapacity. Za druhé, když hovoříme s rozvojovými bankami, tak co slycháme? EIB vždycky chce, aby ostatní e, převzali e, to větší riziko, že EIB půjde jenom do e, té bezpečné části a že EIB v zásadě bude dělat projekty, které by ostatní dělali tak jako tak. Takže adicionalita tam stejně není žádný rizikový kapitál. Takže my bychom očekávali, že EIB povede celou smečku, ale EIB vede ji ze zadu a rozhodně nepřijímá svůj spravedlivý podíl rizika, takže se tam nezošťuje své vůdčí funkce. Také když se podíváte na načasování, tak jsme v první polovině FC a jenom 30% investic bylo schváleno a jenom 20% bylo podepsáno. Takže i když je třeba samozřejmě nějakého času na náběh, tak tohle není povzbudivé. Také pokud jde o povahu investic. Uvědomuje se si, že ano, EIB dělá těch 25%, eh, pokud je o obnovitelné energie, ale vidíte ty trendy. Investice do obnovitelných zdrojů jdou eh, po ruce dolů, 21% minulý rok. A investice do eh, fosilních paliv naopak jdou nahoru. Takže plus 25% neobnovitelné, minus 21% obnovitelné. V jakém jsme století? Eh, na 20. na jakém kontinentu jsme v Evropě? Tady máme vést, když poslouchám eh, Junkera na Jemku. A najednou EIB dělá op- opak. A vy můžete říkat, ano, oni eh, poslouchají své politické pány, ale měli bychom se zeptat jejich politických pánů, a měli bychom žádat, aby dělali to správné, především pana Katajana. Proč EIB financuje projekty z 19. století? Měla by být zcela zaměřena na projekty, eh, díky kterým eh, Evropa eh, povede v rámci transformace. Mohl bych pokračovat. Ale pokud tento parlament pr- nebude zaujímat legalistický přístup, ale přístup zdravého rozumu, tak eh, kdo jiný eh, tímto popíráním reality, kdy spousta z nás dělá politiku a, a dívá se úplně mimo a eh, v realitu, tak to ne. Děkuji, pane Lamberte. Nyní pan Vali. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat zpravodaji. Doufám, že bude možnost dobře pracovat na této zprávě a vložit tam různé úvahy různých frakcí, eh, protože v minulých letech hodně jsme pracovali intenzivně na předchozí zprávě, tak je třeba, aby skutečně byla kompletní a aby tam byly i eh, příspěvky z výboru, jako třeba výboru Kokobu, já jsem členem. Jsou tady určité centrální témata pro parlament, jako je transparentnost, řízení, nebo boj proti daňovým únikům, takže to by tam mělo být, včetně bychom tam měli dát i výstupy z výboru tax a z výboru Panama Papers. Je mm, třeba, aby zde byla řádná zpráva, řádné řízení, včetně řešení konfliktu zájmu a půjčky malým středním podnikům, takže to je to, co skutečně je velice obskurní, kontroverzní, eh, mm, mm, protože často jak si spíše to nahrává těm zprostředkovatelům, kteří působí v daňových rájích a EIB eh, nemá dostatečná agregovaná data, která se týkají různým eh, projektům, které se financují mimo EU a ani nemá hodnocení ex ante ex post, zápisy z těch různých schůzí a nemá ani informace o těch režimech výběrových řízení. To je velice důležité přece, abychom bojovali proti tomu jevu, který je známý eh, ne možná tolik v EU, ale eh, jde o mafie, o organizovaný zločin, který pere peníze eh, přes ty projekty. Takže tady mm, skutečně to je mm, přímá kritika, která se týká především infrastrukturních projektů. Velice často tyto projekty nejsou adekvátní, pokud jde o eh, ekologickou udržitelnost a finanční mm, udržitelnost eh, a nemají ty kýžené sociální dopady. Řada těch projektů se týká zastaralých infrastrukturních děl a mm, nejsou správně vyhodnoceny ani nejsou vyhodnoceny dostatečné trendy na trhu, často to jsou ty různé dálnice, které se staví a vyhodnotí se to jen tak aproximativně předem a e, potom e, přece naším cílem je spíše eh, snižovat silniční dopravu právě kvůli změnám eh, v energetice. Je třeba, aby zde skutečně bylo, mm, se nefinancovaly podobné projekty, aby se financovaly projekty, které mají energetickou a sociální přidanou hodnotu. A veřejné zakázky a soukromé, soukromá výběrová řízení. Velice často, my jsme to i zjistili, máme konkrétní příklady na to, že mm, v podstatě, jako je to třeba projekt Castor nebo další, tak vidíme, jak eh, se to neprověřuje, že tam jsou, spíše jsou to ztráty a pak dojde k privatizacím a občan spláče. Junckerův plán, to je kritizovatelné. Řada projektů, mm, které se týkají infrastruktury, tak v podstatě neměly velký dopad na ekologii, ať jsou to rafinery, to je skladování plynu nebo e, dálnice. A, takže a, a to mm, asi nedává příliš velkou důvěru Junckerovi komisi pak. Ty projekty Junckerova plánu eh, by se neměly podporovat tak, jak teď se to děje. A potom je třeba vyjádřit se i kriticky k tomu, že Junckerův plán nepřinesl tu přidanou hodnotu, jak se, eh, jak se eh, žádalo především sociální, ekologickou a často peníze, které se investují do tohoto typu biznesu, tedy do energetických změn a transformací, tak často eh, jak si mm, na to se převedou peníze od a, mm, takže zde nedojde ke, k reálnému eh, vývoji a inovaci. Je třeba, aby Eh, jak jsem řekl, do eh, možnosti do této zprávy mohly vstoupit i ostatní eh, parlamentní frakce. Děkuji, ENF nikdo, takže tím jsme skončili se stínovými zpravodaji, nikdo jiný nepožádal o slovo a než dám slovo ještě zpravodaji, než... tak nikdo, takže dobře dáme slovo panu zpravodaji, aby uzavřel diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, Eh, že můžeme pokročit vpřes eh, a nalézt zajímavé kompromisy. Já bych samozřejmě byl rád, aby EIB byla exemplární banka, jak říkala paní Beres. Myslím, že se jí daří velmi dobře. A může eh, ještě vylepšit svoji práci. Já si také myslím, že můžeme zlepšit tu geografickou distribuci investic, ale jsou tady praktické překážky. Já jsem například z Řecka a u nás už není ani žádná taková národní eh, eh, investiční banka. A toto eh, stěžuje EIB poskytuje část financování, takže pokud řecký bankovní systém nemůže dokrýt zbytek, tak nemůžete ten projekt financovat. Já jsem o tom hovořil s lidmi z EIB. Víte, že naše země eh, eh, čelí těm nejhorším problémům, strukturálním problémům. A, zoufalé potřebujeme ještě investice navíc. Podpoříme implementaci pařížské dohody. Věřím, že eh, to budeme muset udělat zejména, během v, zejména v Trumpově éře ve Spojených státech. Také souhlasím s tím, že musíme zjistit, co eh, bude znamenat Brexit pro fungování EIB, pro její vyhlídky. A věřím, ale může se eh, ještě eh, k tomu vrátit se zajímavějšími, řekněme, analýzou, že EIB obecně pomáhá malým a středním podnikům. Já samozřejmě také eh, tvrdím, ne, neříkám, že všechno eh, je v pořádku s tím popisem situace, ale musíme být konstruktivní ve své kritice. Čelíme totiž eh, v Evropské unii situaci, která je mnohem horší, nebo jiným situacím, které jsou mnohem horší než fungování EIB. Děkuji. Děkuji vám. A, a nyní k tomu, co řekl pan zpravodaj, chci zopakovat tedy ohledně této zprávy, že máme přes 300 pozměňovacích návrhů, lhuta pro předkládání již vypršela, hlasování by mělo proběhnout 6. února a záměrem je hlasování na plénu v březnu. Má k tomu ještě někdo něco? Ne. Takže nyní uděláme přestávku na pět minut, abychom následně mohli projednat další bod pořadu jednání a tím je dialog a výměna názoru s předsedou Euroskupiny. Takže maličká přestávka na pět minut.

So dear colleagues, good morning. We will... Vážení kolegové, dobré ráno. Bereme tady Jaruna Dijsselbluma, co by, uh, předsedy, uh, co by předsedu Euroskupin eh, skupiny na ekonomickém dialogu a výměně názorů a o implementaci doporučení jednotlivým zemím a, a nedávného balise, balíčku komise k semestru. Víme, že Euroskupina příští týden eh, bude mít velice důležité zasedání k tomuto tématu a eh, některé ty otázky eh, součást toho balíčku jsou velice důležité. znamen, eh, doporučení o eh, rozšíření fiskálního postavení v eh, eurozóně, na které máte jistě odlišné názory na tomto výboru a já si myslím, že je to velice důležitý krok k nalezení společného postoje fiskální politice v eurozóně, protože fiskální politika je ústřední mm, součástí politického mixu, která se nemůže, který se nemůže spolehat příliš na um, monetární politiku. Potom je tady otázka Řecka, kde eh, se to týká samozřejmě té dlouhé revize, ale jsou tady také ta dlouhová opatření, která jsou nesmírně důležitá, takže se těšíme na užitečný, užitečnou výměnu názoru a okamžitě vám předám slovo k úvodnímu proslovu. Děkuji, eh, pane předsedo. Dámy a pánové, je mi potěšením eh, přestoupit před Ekon znovu na náš eh, ekonomický dialog. Já řeknu několika slovy něco k ekonomické situaci, eh, k tomu, co Euroskupinu zaměstnávalo v posledních měsících a potom zareaguji na to, co jste říkal vy, pane předsedo. Podzimní předpověď komise z roku 2016 a nedávné údaje potvrzují obrázek k eh, probíhajícího mírného hospodářského obnovení, obnovy. Je povzbudivé, že eurozóna v asi vstoupí do čtvrtého roku po sobě eh, širokého růstu, eh, roste zaměstnanost a reální disponibilní příjem na základě soukromé spotřeby, které tedy podporují tento pozitivní vývoj. Stále ovšem to není důvod ke spokojenosti, navzdory tomu, že už delší dobu eh, postupně klesá. Nezaměstnanost je stále nepřijatelně vysoká v některých částech eurozóny. Eh, ty eh, dočasné trendy, které podporovaly obnovu, navíc slábnou a, a zde no, zvýšil nejistotu, pokud je o hospodářské vyhlídky pro eurozónu. To znamená, že víc než kolik předtím je třeba zaměřit se na to, aby v oživení zdrželo samo o sobě. Musíme se zaměřit na fiskální politiku solidní a Eh, strukturální proměny ekonomiky a také reformu eh, finančního sektoru. Členské státy mají eh, sebe zájem a individuální odpovědnost za naplňování těchto reform. Centralizace může být odpovědí některých, na některé problémy a bankovní unie, tady jde o bankovní unii, ale ne na všechny. Zároveň je třeba koordinovat politiku v rámci eurozóny, což je nezbytné vzhledem k v minima, k minimalizaci negativních a maximalizaci pozitivních eh, dopadů na tedy národní politiky na měnovou unii. A teď eh, k eh, doporučením, které jsou, které jsou adresována členským státům právě tím, že se eh, bude zvyšovat eh, podvědomí eh, nebo informovanost a vyměňovat poznatky o správných postupech v některých oblastech mezi členskými státy. My se těšíme k tomu, že hm, přejdeme k tomu referenčnímu srovnování mezi zeměmi, například pro oblast insolvence a důchodových systémů. Také je třeba věnovat větší pozornost tomu, aby růst byl inkluzivnější, takové všichni měli přínosy z těch reformních snah o a z oživení. A teď k fiskální politice. E, konsolidační e, snahy členských států e, nesou ovoce. Mm, statistiky Eurostatu z roku 2015 potvrzují, že na agregátní úrovni deficit státních dluhů eh, je tedy eh, dohromady 2,1% oproti 6,2 před 6 lety a má klesnout ještě eh, na 1,8 v roce 2016. Zadluženost státu klesla nebo začala klesat na 90,4% a podzemní prognóza předpokládá trvalý pokles těchto ukazatelů. Tyto průměry ale maskují určitou různorodost a je třeba většího pokroku v některých členských státech, abychom udrželi eh, jejich veřejné finance a aby mohli posílit eh, svoji eh, schopnost jednat jako nárazníky v krizi. A proto je třeba, aby fiskální pravidla dohodnutá byla zachovávána konzistentně. Euro skupina se zaměří na navrhované rozpočtové plány v té dedikované části při, na svém příštím eh, zasedání 5. Eh, prosince. Já jsem eh, vzal na vědomí, že komise doporučila fiskální expanzi až do hm, půl procenta v HDP eurozóny. Vysvětlím tuto iniciativu, se k tomu řeknu. Abychom hm, byli důvěryhodní, musíme konsistentně říkat a dělat to tež. Fiskální požadavky jsou z zakotvené tedy v doporučení pro jednotlivé eh, země a jsou založené na, stab, na paktu stability a, a růstu. Eh, dohodli jsme se na těchto eh, ukazatelích na začátku tohoto roku a plánujeme i na rok 2017, ale to by bylo úplně jinak v, tom, v té fiskální expanzi, kterou teď navrhuje komise. Za druhé, institucionální odpovědnost je nesmírně důležitá. Eh, komise má velice důležitou eh, roli při zajišťování toho, aby členské státy eh, dělali to, co bylo dohodnuto v paktu stability a růstu, což znamená, že časem musí dosáhnout strukturální rovnováhy. Debata teď by měla být spíš o tom fiskálním balíčku, jestli by země měly utrácet více. Investice do infrastruktury jsou samozřejmě vítané v některých zemích. Komise má mandát vydávat doporučení eh, k fiskálním stanoviskům, ale takové to doporučení není eh, závazné. Využití toho fiskálního prostoru je na jednotlivých zemích. Další téma, které eh, jsem se chtěl dotknout, je bankovní unie. To je oblast, kde v několik posledních letech jsme dosáhli zásadního pokroku. Eh, jednotná komise pro řešení eh, problémů začala v eh, SRB, tedy začala fungovat na začátku tohoto roku a doplnila tak SSM, který už funguje dva roky. Všechny členské státy už plně transponovaly PRRD, to znamená směrnici o řešení problémů banka a jejich obnově a ratifikovali mezivládní dohodu o SRF. Dohody o, v, v, úvěrech brzo budou eh, podepsány všemi zúčastněnými zeměmi. Myslím, že teď eh, to ještě eh, mají před sebou čtyři země. Tohle vydlážilo cestu k začátku technických pracích na té společné pojistce pro ten fond pro jednotné řešení problémů SRF. Myslím si, že dobře fungující bankovní unie je základním předpokladem pro hladké fungování naší měnové unie. Mezi eh, jednotlivými návrhy, které jsou na stole pro prohloubení EMU, eh, e by dokončení bankovní unie mělo být naší hlavní prioritou společně s Unii kapitálových trhů. Evropský eh, systém pojištění vkladů a, důvěryhodná společná pojistka pro SRF jsou tím toho nedílnou součástí. Eh, je třeba pokračovat v eh, práci na snižování eh, rizik a rovnějších podmínkách. Vítám a nebo těším se na to, že spolu zákonodárci přijmou nedávný balíček komise. A teď ještě k Řecku. Od našeho ekonomického dialogu v únoru bylo, doka- bylo dosaženo pokroku řecké úřady ukončili revizi prvního, prvního balíčku a Řecko implementovalo impozantní seznam eh, reform, které eh, byly jádrem toho programu dohodnutého minulý rok. Eh, na zasedání Euroskupiny 24. května se nám podařilo dosáhnout rámcové dohody o možných opatřeních. Sem patří krátkodobá opatření k technické práci, tak abychom je mohli implementovat. Také eh, jsme předpokládali, že další eh, dlouhá opatření budou implementována v střednědobém a dlouhodobém horizontu, pokud eh, to bude tedy nezbytné v, po uzavření toho programu v polovině roku 2018. Euroskupina nejnadále očekává, že řecké snahy o naplňování programu umožní Mezinárodnímu měnovému fondu se znovu plně zapojit do podporného programu Druhá, a druhý přeskum probíhá a doufám, že v polovině prosince dostaneme zprávu od příslušných úřadů a institucí a doufám, že tady bude dosaženo dohody na úrovni zaměstnanců. Zatím bylo dosaženo velkého pokroku a to by umožnilo mm, euroskupině o krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, dlouhých opatřeních a, a pan předsedo, tím a, končím a těším se na vaše dotazy. Děkuji mnohokrát, říká a předseda, a pane předsedo Dijsselblume, za a, tento komplexní úvod. Dotknul jste se řady důležitých otázek a jsem si jistý, e, že e, kolegové se k ním budou e, ptát. Já bych akorát řekl, že prostřednictvím CSR myslím, eh, jsme dosáhli poněkud negativního fiskálního eh, postavení. A to by bylo opravdu, nebo do jaké míry je to eh, vhodné ve stávajícím makroekonomickém kontextu, je dobrá otázka. Takže myslím, že to doporučení které, komise, které není právě závazné, je dobré, ale podívejme se na to, co k tomu řeknou kolegové. Nejdříve je tady Ester de Lange. Děkuji, pane předsedo, také budu hovořit anglicky. A pokusila bych se nizozemsky, nicméně vím, že pan předseda Euroskupiny bude hovořit anglicky, takže k těm doporučením pro jednotlivé země a nedávnému vyjadření komise ohledně tedy eh, fiskální situace. Za to chci poděkovat, co jste k tomu řekl. Také jsem pozorně naslouchala dánskému, eh, nizozemskému premiérovi, který eh, hovořil tedy, že to ohodnocení té expanze v členských států je takovou špatnou analýzou. On nesouhlasil s analýzou komisaře Moskovičího. Nevím, on ho, přihovořil vaším jménem, nevím, zda je to opravdu pravda, zda to můžete potvrdit. Nicméně určitý liberální zdroj v evropských médiích říká, že by se mu možná líbil ten váš post, tedy ne na národní úrovni, ale na té evropské, ale to je tedy něco jiného. Takže co se konkrétně chci nyní zeptat? Mohl byste se vyjádřit, že souhlasíte s tou analýzou, která a tedy e, zmiňuje tu fiskální expanzi a analýzu a pan Moskoviči říkal, že to prokazuje, že komise se chce odklonit od statistické agregace a, ehm, a vystupování jako nějaký finanční minister eurozóny. Myslíte si, že je to tak, jak on postupuje a měl by takto činit? A zároveň ještě jedna otázka ohledně ETISu. Vím, že vy tady eh, na tom pracujete. Myslíte si, ten balíček pro redukce rizika je dostačující, že to stačí jako další krok eh, vpřed, jak daleko chcete zajít. Víme, že jsou tu další situace jako vystavení eh, rizika a zda je to v tomto dostatečně pokryto. Děkuji. Děkuji. Vím, ta otázk, že ta otázka o ministru financí by vyvstala. Netušil jsem jen, že to bude úplně první otázka. Eurozóna nemá a ministra financí, má jich 18 a oni se společně setkávají na zasedání euroskupiny. Myslím, že je třeba to upřesnit. Komise má právo předkládat doporučení eurozóně jako celku a to tedy i ohledně tedy stavu agregovaných fiskálních záležitostí a samozřejmě může ohledně určitých témat nám, řekněme, radit. A i ohledně té pozice v ekonomickém cyklu, ta situace možná v některých zemích není dostatečně dobrá, když se snaží stimulovat prostřednictvím fiskální politiky, ale to tvoří součást té ekonomické rozpravy v rámci ekonomického cyklu, který hodnotíme. Já nevím, zda je dobré zacházet do diskuzí, zda komise může či nemusí. Ano, ona se může vyjadřovat a co jsem tedy vždy eh, říkal komisi a komisaři a jsou nám velkou oporou, že tedy je důležité dodržovat i ze strany komise ten pakt a je jim jasné, že pokud je tu konflikt, e, když se nezůstává v rámci svých jaksi vymezených pravomocí, tak e, situace může být složitá. No a ta situace není právě taková, když se tu hovoří tedy o tom e, jaksi expanzivním fiskálním postoji a že by země tedy eh, měly využívat této expanze, tak si myslím, že by se komise měla držet toho paktu. To znamená, že postupně bychom měli splnit ty střednědové cíle, tedy eh, cíle týkající se udržitelného rozpočtu a ještě jsme tam zatím nedosáhli. Rozpočty ještě nejsou dostatečně silné v rámci tady té fiskální trajektorie, takže i tak to o, eh, mohou vypadat eh, závěry euroskupiny. Samozřejmě, že mi, premiér Nizozemska se může vyjadřovat i za ministra financí. Vy jste dále zmínila ETIS, Edis a, a, a návrat k fondu pro řešení problému. Já si myslím, že tady bychom měli na programu zařadit i ty body snižování rizik a měl by si to vzít k srdci všechny instituce. Máme tu nedořešené problémy z minulosti, které je třeba řešit. Někoho to může znervozňovat, ale e, je, mě to těší, protože si uvědomuji, že nyní tedy se ty problémy konečně řeší, což je vlastně dobré. A ten komplexní balíček, který komisař Dombrovský předkládá ohledně redukci rizik, obecně vypadá dobře. Musíme ho projednat a projednáme ho na úrovni ECOFINu. K některým tématu jako nizozemský ministr financí. Tady bych možná byl ještě ambicioznější, ale to je dobře, je to důležitý balíček a je třeba pokročit v té agendě snižování rizika. Ono nám to ostatně umožní i na politické úrovni eh, zahájit tu diskuzi ohledně EDIS a Myslím, že takový ten komplexní eh, přístup je správný a je třeba v tomto pokročit. A pak a ještě jedna věc, eh, co se týče ekonomické a měnové stability, unie. Tady bankovní unie je zásadní, byl to zásadní krok vpřed i v těch minulých letech, i v rámci evropské spolupráce a je třeba zajistit, že to dokončíme a že to tedy řádně ustanovíme. Evropa tu chce vybudovat novou strukturu, novou instituci a nedokončit ten projekt než skončila ta krize, tak jsme zjistili, že nejsme dostatečně silní, takže posilme se a dokončeme to. Děkuji vám. Samozřejmě je zajímavé si uvědomit, že tu uh, máme určitá pravidla, určitý prostor, ve kterém se můžeme pohybovat až do výše těch pře- rozpočtových přebytků, nicméně stanovovat eh, ty eh, Prahy by se zase neměly přibližovat eh, k těm nejnižším hodnotám a, a i ty přebytky by nikdy neměly být příliš vysoké. Nyní Permáš Beres. Prosím. Euh, ano, děkuji pane předsedo, vy říkáte, že je důležité, abychom dokončili projekty, které byly zahájeny, ale také je důležité je dokončit s nějakým harmonogramem, který bude rozumný, přiměřený a dost jaksi krátký, ne, protože potom by to bylo pozdě. Ano, pakt stability jste zmínil a analýza agregované eh, finanční mm, fiskální pozice eurozóny. To znamená pro vás co? Že žádný členský stát nemá k dispozici nějaký prostor, aby mohl vést expanzivnější rozpočtovou politiku 0,5 eh, Asi to se nebude vztahovat na všechny členské státy, pouze na ty, které mají určitý prostor, aby mohly zvýšit eh, své výdaje z rozpočtu. A já mám ještě druhou otázku. Vy jste hovořil o situaci v Řecku. No, kromě té diskuze mezi experty, kromě těch analýz měnového fondu a druhá revize plánu a tak dále, samozřejmě to jsou důležité etapy, ale otázka, která se klade, jak opět vytvořit klima důvěry pro to, aby skutečně došlo k oživení ekonomiky v této zemi, aby se tam vrátili investoři Nemyslíte si, že mm, je třeba vyslat jasný signál, pokud jde o dluh, zadlužení, to je to, co se čeká právě proto, aby opět došlo k oživení tak kýžených investic a růstu v této zemi. Děkuji. Za prvé eh, k otázce eh, eh, většího prostoru pro zvyšování výdajů. Máme několik členských států, které jestli jsou za tímto limitem. Za, a no, samozřejmě e, ten pakt dává tento prostor pro větší výdaje, ale tady v některých státech je důvod e, více vynakládat na infrastrukturu, na vzdělávání školství, na budoucí kapacity, které e, na budoucí kapacity růstu to jsou země, které jsou na tom dobře ekonomicky teď, tak to neznamená, že budou na tom dobře i e, do budoucna. Takže je třeba, aby ty investice se orientovaly na budoucnost. Chci tím říci, pokud se nám pak nelíbí, tak ho změňme. Ano, e, protože e, tam není žádný horní limit, nějaký strop, takže komise samozřejmě hraje zde jinou roli Eh, než tedy jiné orgány. My máme dohlížet na dodržování pravidel paktu stability a růstu a diskuze teď je o tom, co je nezbytné, co potřebujeme pro to, abychom umožnili tu fiskální expenzi. Tam ale právně ta konfigurace je jiná. Ekonomicky víme podle jednotlivých zemí, jaké země potřebují investice a podobně komise také musí toto vzít do úvahy. A, eh, a samozřejmě mm, komise eh, nad tím dohlíží z formálnějšího pohledu, dívá se jinak na ten prostor, který členské státy, když podle toho zali jste pod MTO nebo nad MTO, takže... Absolutely. So... Já ne, Argen, spochybňuji, že tady je to doporučení. My v Euroskupině budeme diskutovat o tom, zda to má smysl vůbec a uvidíme, jak na to zareagují ministři, ti ministři, kteří si myslí, že se jich to týká. Já eh, eh, nikterak nespochybňuji to, že komise předložila tento návrh, ale komise eh, musí se podívat, jaké má pravomoce v různých tématech. A samozřejmě Řecko. Důvěra je zásadní a udržitelnost dluhu je součástí tohoto faktoru důvěry. Pokud nebude žádná možnost, aby řekové, Řecko, podnikatele a tak dále, aby mohli mm, do budoucna unést břemeno toho dluhu, tak to bude bránit výdajům a investicím v budoucnu. E, Řecko musí to zvládnout a víte, že jsme přijali spoustu opatření již ke konci roku 2012. Zavázali jsme se, že uděláme více um, na eh, květnové rozkupině. Uvidíme, co se dá dělat z krátkodobého eh, pohledu. I 5. prosince Euroskupina dostane návrhy. Ale tady vždycky hm, existují podmínky. Obě strany musí se zavázat. A já to říkám všem členům Euroskupiny. Hm, I Eh, ty eh, země, které půjčují peníze, musí také se zavázat, že budou podpořovat eh, Řecko, aby mohlo splnit své závazky, ale musíme mít i závazek řecké vlády, že se jim to zase nevymkne. A musíme tam vybudovat silné instituce, silnou ekonomiku. A to je potřeba. To je nezbytné pro oživení důvěry. Opět. Děkuji. Dobře. Herr Präsident. Pane předsedo, to, co jste eh, říkal, eh, slychám v celém parlamentu, že eh, růst pomalu začíná, ale neudrží sám sebe. Rozpočtová situace se zlepšila, ale není stabilní a Řecko je na cestě ke strukturálním reformám. To už tady slyším léta. Ve skutečnosti eh, v eurozóně máme nejnižší eh, růst eh, na světě a příčinu všichni známe, je to euro. Euro, euro je pro Německo podceněné. Náš rozpočtový přebytek se od roku 2000 do roku 2016 z devítinásobil. Máme nejmenší nezaměstnanost za 25 let a máme příliš nízký směrný kurz. a, a přesto ještě žádáme e, svého souseda, jak říkal John Maynard Keynes, aby nám pomohl. Ale to, co se dělá teď, se chce. Chce se to uvnitř eurozóny. A teď tady slyším, že tu situaci můžeme zlepšit tím, když Německo bude méně konkurenceschopné. To znamená, když udělá samo chyby, které e, udělali předchozí, dříve státy, které se teď dostaly do obtíží aby eh, v eurozóně byla rovnováha. Myslíte si, že to takhle eh, parlament předpokládá, že eh, zhoršení konkurenceschopnosti Německa přes nějaká vnitřní opatření může zlepšit situaci v eurozóně. Myslíte si opravdu, že to potom bude takový stimulus k růstu v eurozóně? Děkuji vám za tuto otázku. Je tu určitá tendence, a to nejen Evropě, řekl bych i celosvětově, pro takovou um, faktovou politiku. Prostě pokud se vám fakta nelíbí, tak je ignorujete a řeknete opak. Skutečnost je taková, že za čtyři roky růst v eurozóně se zvyšuje. Skutečností je, že celá řada zemí zaznamenává silný růst, ale samozřejmě stále jsou tu rozdíly. Skutečností je, že v průměru je to 1,6, alespoň tedy z posledního hodnocení uh, by to mohlo být i nižší e, číslo, protože myslím, že opravdu růst je vyšší. Skutečnost je taková, že deficity se sníží pod 2%, a to tedy v průměru eurozóny. To je jednoduchá skutečnost, já to neříkám proto, abych tu něco e, zkrášloval. To jsou fakta, taková je skutečnost. A zda máme nejnižší růst na světě, jak říkáte, to není pravda. Nevím, proč to říkáte, to je v téměř fascinující, ale není to pravda. Myslím, že byste to rád řekl um, i, a řekl i následující větu. A za to může euro ale to je prostě taková ta konstrukce stylu Josef Stiglitz, eh, že různé země za vše viní euro, ale to není podle mě dobrá analýza. Dobrá analýza je, že jsou tu problémy s konkurenceschopností v celé řadě zemí, že jsme byli zasaženi velkou eh, strukturální krizi, to znamená, že jsou tu i určité potíže s otvíráním se na bank pro podnikatelský svět, ale myslím, že jdeme dobrým směrem. Jestli za to chcete vinit euro, no tak dobrá. Ale um, měli jsme tu samozřejmě měnovou ekonomickou stabilitu, zapracujeme na tom, euro e, není úplně perfektní, ale skutečnost, jestli Německo ztrácí svoji konkurenceschopnost, to také ne. Na, my nahlížíme eh, na euro jako na takový určitý systém, ale není to o tom, že tu máme nějaké programové země a Německo vyváží i mimo eurozónu, takže to není správný přístup. Zůstaňme tedy pohromady, pohromadě, ať jsou tu individuální země, si myslím, že stojí za to posílit naši konkurenceschopnost. Ten proces je složitý, krize byla opravdu hluboká, ale pokračujme. Držme se tedy faktu, je tu důvod pro určitou míru optimismu, ale také sebeurčení, tedy že je třeba pokračovat v té práci. A e, už je tu e, mnoho let, kdy Eh, za poslední dekádu Německo bylo nad 3% eh, a jaký to mělo dopad na konkurenceschopnost. Podařilo se jim tedy víc těch obtížných reform. Ta situace tu byla již několikrát. Korava Nuizen a já budu také hovořit anglicky, protože vy určitě odpovíte anglicky. Chtěla jsem také položit otázku ohledně prohlášení komise o těch 0,5 HDP HDP, těch 50 miliard eur extra, které měly být investovány eh, do zemí, které mají tedy extra fiskální prostor, země jako Lucembursko, Nizozemsko, Německo. K tomu mám dva dotazy. Eh, Nizozemská statistická agentura odhadla, že pokud tyto země využijí svůj maximální prostor, fiskální prostor, do výše HDP, tak by mohli maximálně investovat 0,29 eh, HDP, rozhodně ne těch 50 miliard, jak hovoří komise. Jaké jsou tedy vaše závěry? Přehnala to komise s těmi extra 50 miliardami do investic? A pak nedávné prohlášení německého eh, ministra financí Schäublera řekl, že posílení fiskálních pravidel by mělo být eh, prováděno nezávislejší agenturou, která se nepotýká s takovými střety zájmu. Myslíte si, že se to nesměřuje k posílení role SGP a že by taková nezávislá agentura byla lépe připravena na tuto roli prosazování pravidel? Děkuji vám k tomu prvnímu tématu, zda tedy komise v těch svých doporučeních trošku přestřelila Myslím, že k tomu, co jsem tu již oznámil, tedy že mezi doporučením o té fiskální expanzi a dodržování pravidel fiskální trajektorie dochází k určité míře napětí. Obě mohou být pravdivé a když se podíváte, jak je ten pakt vlastně navrhnut a jaké jsou zodpovědnosti komise, tak první zodpovědnost je dodržovat pakt. Hmm to je tedy jasný právní rámec, který drží eurozónu pohromadě. Já to tady nebudu nějak eh, namítat, eh, nejsem takový ten kalvinista z Nizozemska, já jsem katolík, ale eh, Mluvím o tom protože vím, že z minulé zkušenosti tedy vím, jak je důležité zachovat důvěryhodnosti paktu. A a je tu takové pokušení, že hm, to mohou být tak jednoduchá ta pravidla, když je všechno dobré, ale pak je to složité, když ekonomice není dobře. Takže bychom to měli brát vážně, poučit se z minulosti a držet tedy eurozónu pohromadě v té stabilní pozici. A za druhé k nezávislé agentuře. Tady bych se vrátil ke zprávě pěti předsedů kde se stanoví, že by tu měla být nezávislá fiskální rada na evropské úrovni, která by hodnotila eh, ta situace, jak na tom jsou vlády, jak jsou na tom národní rozpočty, co se týče plnění paktů, tedy aby se stanovila eh, fakta a pak komise na základě těchto objektivně zhodnocených fakt může hrát tu roli eh, a implementovat a pokud zapotřebí také prosazovat pravidla, pokud eh, je státy neplní. Takže takový je postoj a přístup eh, z té zprávy pěti předsedů a já bych se od toho nechtěl odklánět. A fiskální rada byla stanovena pod eh, křídly komise. Byly tu určité otázky, zda ta je, její pozice je dostatečně nezávislá a my poprvé přivítáme předsedu této rady na euroskupině v, prosentu. v prosinci. Doufám tedy, eh, že byl pozván, já jsem to měl v úmyslu a budeme se tedy bavit o tom, jak to vypadá a jak ta práce jejich bude pokračovat. Roberto, já mám ještě jednu maličkou otázku, pokud máme ještě čas. A minulý týden tady byl pan Georgia z Eurostatu a, a z naší mm, pracovní skupině pro finanční podporu. Ano, a řekl nám, že e, se statistikami to nebylo ne příliš dobré. Můžete tedy potvrdit, zda ty statistiky z Řecka jsou opravdu, zodpo, e, jsou opravdu důvěryhodné? Yeah, no, but I think um, you need to be very... Myslím, že tady musíme velice opatrně, když se dotazujete politiku, zda je, můžeme důvěřovat statistikám, protože já eh, vždy říkám, že to může poškodit i eh, image našich statistických agentur. To nepřipadá na mě tady, spíš na Eurostatu, aby ohodnotil, zda národní statistické agentury pracují tak kvalitně, jak my od nich tu práci kvalitně očekáváme. Uh, asi já, kdybych tu říkal, jestli je nizozemská statistická agentura je dobrá nebo špatná, tak vy byste namítla, ale vy jste politik, to vám nepřipadá eh, tak toto hodnotit. My samozřejmě bychom tu měli mít v celé Evropě kvalitní úroveň statistik, abychom mohli rozvíjet kvalitní diskuze, ale prostě fakta mají zůstávat fakty. Děkuji vám. Dimitros Papadimulis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane Dijsselblume, prosím, nasaďte si sluchátka, já budu hovořit řecky. A v první řadě bych chtěl říci kolegům, kteří se ptali eh, na to, že před týdnem tu byl pan Macheš, šéf Eurostatu, Němec a my jsme se ho ptali na kvalitu statistik v Řecku a on odpověděl, že zaznamenal podstatný pokrok a že tedy ve srovnání s minulostí se situace zlepšila. A dále řekl, že došlo k určitým strukturálním Eh, slabším místům, ale že to rozhodně nevede k nějakým politickým znepokojením. Takže eh, Taková je tedy situace s řeckými statistikami. Eh, pane eh, Dyselblume, vítejte u nás ve výboru. Já jsem zaznamenal vaše pozitivní ohodnocení Řecka, že tady došlo k podstatnému pokroku od února, že, došlo, že přistoupili k určitým opatřením a že to může vést tady k budování důvěry a že 5. prosince doufáte, že dojde tedy i k určité dohodě prosím, eh, vzpomeňte si na ten mýtus o Sisyfovi. Eh, Řekové činí eh, velké ústupky opravdu. Je to na celém Řecku. Pan Draghi tu hovořil o, té pozity, o tom pozitivním období, kterého je třeba využít. A já tedy se chci zeptat, co můžeme očekávat od Euroskupiny toho 5. prosince, co se týče dokončení té, toho druhého balíčku závazku, jako je e, řešení otázky dluhu v Řecku a otázky možného e, přebytku do roku 2018. IMF tu apeluje na drastická opatření opuštění eh, dluhu a v tom střednědobém horizontu a, a také nižší eh, primární přebytek pro Řecko aby tady situace v Řecku už byla udržitelná, tedy udržitelný růst. Takže jaké kroky navrhnete i na úrovni euroskupiny, aby se dosáhlo dohody s IMF v těchto dvou, dvou věcech? Děkuji. Um. Děkuji. Co tedy můžeme očekávat na Euroskupině 5. Eh, prosince? To si vyslechneme od institucí. Doufám, že to bude tedy eh, dohoda ohledně toho druhého balíčku reform. Jedna eh, se tedy týká pracovního trhu. Myslím si, že je tu jedna důležitá věc, tedy potřebujeme tam opravdu solidní základ – aby proběhla kvalitní diskuze. Za druhé, musíme projednat některé ty prvky, které byly stále ještě otevřené z těch našich předchozích dohod, tedy primární přebytek, je tu fiskální trajektorie, která e, vyžaduje e, od Řecka tento v hodnotě 3, 8 a pak e, je tu také otázka ohledně té délky toho střednědobého horizontu to bude, myslím, klíčová rozprava na úrovni euroskupiny. IMF eh, žádá, že to nemůže požadovat od Řecka po dlouhou dobu. Ostatní zase říkají, že to bude zapotřebí vhledem, vzhledem ke skutečnosti, že Řecko musí plnit pak do růstu a stability. A to si tedy vyžaduje i podstatný eh, ten eh, primární přebytek ale my nevíme, zda je to opravdu oprávněné toto požadovat od eh, Řecka vzhledem k, tedy k těm daným závazkům z paktu. Proto musíme najít nějakou opravdu reálnou možnou cestu vpřed. Říkám reálnou, protože IMF tvrdí, že ten mm, primární přebytek 3,8 v určitém dlouhodobějším horizontu by mohlo být příliš. Takže to tady uvidíme také, jaká bude ta udržitelnost dluhu a jak to s tím dluhem bude vypadat z dlouhodobějšího hlediska. A také jsme si o SM dozvíme toho 5. prosince ohledně toho balíčku, um, otázky jako náklady na půjčky a podobně, co se v, te, v těchto věcech může učinit. A pro rok 2018. Konec roku 2018 jsme tu připravili dodatečná opatření. IMF se asi zeptá, jak moc jste ochotni toto plnit. To je zase další otázka, kterou budeme projednávat. No a myslím si, že pokud se IMF zaváže, tak eh, myslím, že oni už prohlásili v květnu, že by to mohlo být do konce roku. Mario Draghi tady hovoří o té konstruktivní atmosféře, která tu panujeme, takže rozhodně tady nechceme na té cestě uklouznout, bude to postup krok za krokem. Já tak hodlám postupovat. Někteří si přejí postupovat rychleji, někteří zase nechtějí pokračovat vůbec. Já budu se snažit, abychom prostě postupovali krok za krokem. Děkuji, Sven Gigold. Vítejte. Za prvé eh, musím skonstatovat, že s vámi zcela souhlasím, že nelze eh, poukazovat na eh, euro, že by zpomalovalo růst. Ne, to je nedostatek koherentní finanční a hospodářské politiky v eurozóně, což samozřejmě jde v ruce se společnou měnou. A ta vaše pohádka úspěšných opatřeních. Na to je třeba se podívat e, i z pohledu e, pozice ECB a jejich úrokových sazeb, které více a více ohrožují naše penzijní systémy, pojištění e, a mm, i banky, které se orientují na reálnou ekonomiku. Takže zde absentuje společná politika. Já jsem rád, že komise teď udělala ten krok směrem k eh, eh, společné fiskální pozici. A já se ptám, podpoříte to nebo ne? To vůbec nebylo jasné v tom vašem úvodu. No a za druhé, nizozemská vláda může něco udělat, aby zlepšila Eh, tu konsistentnost společné fiskální politiky a nebude pořád eh, eh, obstruovat, klást překážky, pokud jde o tu Eh, daňovou konkurenci. Vy jste, mm, mm, před, mm, jste, vy jste požádali, pokud vím, o odložení směrnice o obcházení daní a dokonce i vaše vláda je proti CCTB, společnému daňovému základu a eh, vy i minulý týden, vy jste začali implementovat eh, rozhodnutí Patent Box, která a teď vy zase již měla implementovat sice v červnu, ale vy je budete snad implementovat až příští rok. Tak eh, proč? Jaké jsou důvody nizemského, finančního, nizemského ministra financí? No, to je jenom jeden člověk. A za prvé, jaký je můj názor na doporučení e, fiskální pozice eurozóny? Já si myslím, fakta jsou taková, že některé státy mají určitý fiskální prostor, který mohou využít pro rozumné investice, ale to je na těch národních vládách, aby rozhodli, do jaké míry chtějí investovat a jak tedy, jak ten prostor využijí. A v čase samozřejmě a teď více a více zemí se bude dostávat do této pozice. A to znamená, potom budou moci více diskutovat o budoucích investicích a ne o řešení aktuálních krizových problémů. To je dobrý vývoj. To je na těch členských státech. A za druhé, daně. No, to e, jako e, před, když jsme předsedali Ecofinu, tak jsme vložili obrovskou energii a abychom se dohodli na on this topic uh, and in the implementation of the BEPS agreement is legal. Bychom se dohodli, ale na těch daních. A teď mm, o druhé etapě se bude diskutovat v prosinci a snad se dohodneme v kofinu. A mm, mm, má nizemská vláda nějaká zvláštní očekávání a přání? Ano, ale vy jste napsal v nizemském parlamentu, že chcete pětiletý odklad při implementaci. Mně to není jasné. Co jste řekl nizozemskému parlamentu? Chcete eh, eh, odsunout implementaci implementace tohoto opatření. Tady jde o ty hybridní nesouhlady se třetími zeměmi. To bude trvat určitý čas. Je třeba eh, sladit fiskální systémy, je třeba restrukturalizovat podniky. Jako nizozemský ministr já požádám o ten čas, si jako jiné státy, požádali o určitý čas odklad a přechodnou dobu pro jiné věci. A tak toto je. Někdy potřebujete více času na implementaci, tak aby, ale pět let, to znamená, že vlastně budete eh, pořád pokračovat eh, s mm, tím s tou restrukturalizací eh, eh, těch nadárodních korporací a jejich zisků. Přece ty nadárodní společnosti nepotřebují pět let na restrukturalizaci svých zisků. Já jsem, hm, ano, nizozemci tak mluví i v Nizozemsku, takže to není proti vám osobně, ne? Takhle se u vás mluví. Já s tím nemám vůbec žádný problém. Ano, ano, já jako nizozemský ministr budu chtít odklad a uvidíme, jaký bude výsledek jednání v prosinci. Jde o to, abychom šli dopředu se všemi těmi daňovými eh, agendami, k tomu jsme se eh, zavázali. Vy mě možná kritizujete, že se moc nesnažíme. Víte, jak my to téma v Nizozemsku milujeme. Takže ano, pokrok bude určitě. EFDD e e Beatrix von Storch. Ja, sehr geehrter Dieselblom. Vážený pane Dijsselbloom, veřejné finance eurozóny eh, i nadále jsou v hrubém nepořádku, na tom se asi shodneme. Deficity v eurozóně eh, by měly eh, klesnout z 1,8% letos na 1,5% příští rok. To zní lépe, než to ve skutečnosti je. Růst a zadlužení a deficity jsou stále větším problémem. V zásadě jde o pravidlo, že zadlužení státu má zůstávat stabilní. Stát, který e, má 60% dluhu, se může e, ještě zadlužit o 3% navíc, ale potom už má 6, 63%, aby e, zůstal, měl stejný podíl, tak potřebuje růst 5%. Jedině tak potom eh, bude eh, zadluženost eh, k HDP ve stejném poměru pokud něco eh, naroste o 5%, tak eh, i hrubý domácí produkt musí narůst o 5%. A tady eh, se dostáváme k aktuálnímu problému eurozóny. Zadlužení v roce 2016 bylo 91,6% HNP a to znamená procent, a teď deficit na být 1,8. To znamená další nárůst dluhu o 2%. Z toho lze odvodit Mm, požadavek na růst. Ten musí mít alespoň tak vysoký, ale potenciální růst je jenom 1%, eh, jak si čtu eh, na webových stránkách ECB 23. dubna 2015. Petr Brett, člen eh, výkonné rady ECB, říká, že potenciální růst že mezinárodní instituce v současné době odhadují pod 1% v eh, eurozóně. Čili potenciální eh, růst je pod 1%. Jinými slovy řečeno, eurozóna už teď je v eh, zoufalém stavu, ale ještě by se to krátkodobě mohlo zhoršit. Potom tady máme ty externí problémy, jako například italské banky, jako včera, politické referendum, i jako takže otázkou je, jestli byste eh, raději eh, teď neměl eh, jinou práci než tu, co máte. Tak tady znovu se jedná o to, že musíme pochopit, v jakém jsme stavu. Ten potenciál pro eurozónu nikdy nedostáhne 1%. Může to být 1,6, ale eh, prostě roste jako každý eh, rok. Eh, spousta zemí je kolem dvou, věč, některé velké tři a potom jsou se některé tahnou kolem jedničky, ale téměř všechny převyšují ten potenciální růst, jak jste říkala. Takže co to znamená? Deficity eh, klesají eh, rychle, čím dál tím více eh, zemí dosáhne svých střednědobých cílů v nadcházejících dvou letech a více zemí bude schopno víc investovat. Takže ten negativní cyklus, ve které jsme zatím byli, tento negativní cyklus se teď promění na pozitivní cyklus a uvidíte, že ten dluh půjde dolů v čím dál tím více zemích. A pokud budete mít bilanční krizi, tak ono trvá zbavit se dluhu. To nelze řešit rychle. Pokud to máte to řešení, tak mi prosím pomožte. Není eh, žádná, žádné řešení eh, státních dluhů rychlejší. Jde o to, abychom si eh, dali finanční sektor do pořádku. To, jak jeho krize zatížila státy dluhy, se už nesmí opakovat do budoucna. Je důležité, abychom měli odolnější a konkurenceschopnější ekonomiku a abychom v rozpočtu měli větší nárůstníkovou kapacitu pro možné eh, eh, problémy v budoucnosti. Nicméně eh, dluhy nelze rychle vyřešit. Musíme zlepšit rozpočty i ekonomiku zároveň. A to, aby dluhy v nominálním smyslu, to znamená jako procento HDP, začaly klesat a toho jsme teď svědky. Děkuji a doporučuji vám článek 126 eh, bod 2b eh, a přesně tam se eh, o tom hovoří jinak než o deficitu. Velice jasně to tady Iron Dijsselblum vyjádřil za ENF e Gerl Hanemans. Děkuji, pane předsedo. Pane Dijsselblume, já jsem se chtěl vrátit k tomu, co jste říkal ve interview dvou minulý týden, jednou pro RTL – a jedno pro noviny Krau. Myslím, že v RTL jste říkal, nebo jste připustil, že eh, v největší eurokrizi se řešila možnost eh, nepřežití eura. Myslíte, že eh, v otevřené demokracii, ve které teď tady žijeme, by bylo eh, dobré říci, o jakém modelu jste potom eh, uvažovali návrat eh, ke Guldenům. Byla by nějaká devalvace a mohl byste také dát k dispozici ty plány, které jste měli tehdy připravené pro přípravu na dobu po eurozóně. A potom v týdeníku Trau jste Eh, se vyjadřoval ke kvalitě eura. Eh, když jste říkal, že se to podobalo spíš eh, guldenu a marce než italské liře. Pokud je o kvalitu, pro mě to je odkaz na regionální rozmanitost a na stabilitu a hodnotu měny. Takže je to logické vyjádření, ale pro vás, jako předsedy eurozó- předsedu eurozóny, se mi zdá, že je nerozumné něco takového říkat, protože když máte rigidní eh, standardní sociálně-ekonomický model, který je třeba vytvořit, aby eurozona mohla fungovat, tak tady najednou fakticky říkáte, že to musí být nizozemský a, a německý model. Takže eh, já si nerozumím, aby vy jste něco takového říkal, ne? Děkuji eh, velice, že si čtete všechny rozhovory se mnou. Eh, je to vaše práce? No tak já bych opravdu měl eh, rád vaše práci. Tak zaprvé nepoznávám eh, to, ten první citát z rozhovoru RTL, kdy jste říkal, že, že bych říkal, že možnost nepřežít euro, že, že euro nepřežije, tak, tak já jsem tehdy nebyl ministr financí, takže kdybyste se mi zeptal alternativu. Je pravda, že ministři financí a tehdejší vlády se připravovali na eh, špatný eh, scénář. Byli jsme v hloubi eh, krize a tehdejší kabinet říkal, že chceme zachovat eurozónu a euro jako jednotnou měnu. A my jako ministři jsme se museli zabývat tím, co nic. Tak možná jste říkal něco jiného, RTL. E Bylo to v televizi, ale jsem rád, že jste ocitoval to celé, protože tady to ukazuje eh, moje odhodlání uchovat eurozónu neza, tedy eh, nezměněnou a budovat na jejich silných stránkách a neotvírat eh, znovu ty věci, o kterých se možná debatovalo v minulosti. V hloubi krize si řada vlád kladla otázky, jak to dopadne a co udělat. Nicméně nikdy to nebylo v popředí eh, smíšení této nebo předchozí nizozemské vlády. Mimochodem jedná se o velice eh, starý rozhovor. Takže si říkám, uh, kolik těchto starých věcí ještě na mě máte připravených. K té eurozóně. Tak tam jsem konkrétně hovořil o potřebě mít eh, silnou a stabilní měnu, eh, která bude důvěryhodná. A srovnal jsem ji s některými těmi starými změnami. Tady nejde o eh, německý model pro eurozónu nebo nizozemský model nebo jiný model. My jsme vytvořili společný modem a součástí toho je založit to na fiskální stabilitě a síle. Část z toho řeší eh, společně makroekonomické nerovnováhy, společný eh, eh, tedy monetární postoj. Tento model jsem si zvolili, ne jeden konkrétní model předtím. Děkuji, Luděk Niedermayer. Děkuji, pane předsedo. Já bych se vrátil k jedné otázce vašeho pracovního programu, a sice mezinárodní rozměr o kterém také Euroskupina jedná. Takže mám několik otázky. Jaká externí eh, rizika pro eurozónu a rozvoj eh, ekonomiky EU vidíte? Za druhé, do jaké míry možný eh, tvrdý přístup americké administrativy k obchodu a k Číně může sehrát svoji roli? A za poslední, jak vnímáte pokrok v Číně, pokud jde o snižování eh, nadbytečných kapacit a možné riziko ztráty státní pomoci eh, a eh, možnou manipulaci s měnou? A druhá otázka k daňové agendě je velice stručná, i když musím říct, že mi trochu zklamala celé vaše názory na to, jak dosáhnout pokroku. Protože dosáhnout pokroku prostřednictvím Eh, implementačního období eh, pět let a více, to se zdá eh, téměř jako by žádný pokrok. Takže do jaké míry euroskupina projednávali, projednávala svoje stanovisko k balíčku CCCTB? Pane předsedo, abychom si dobře rozuměli, euroskupina neprojednává mm, daňovou politiku a mm, nerozhoduje o ní vůbec. Takže to jsou otázky e, ECOFINu, takže tyhle témata se budou projednávat v ECOFINu v nadcházejících měsících. Těm e, externím e, rizikům. Těch je vždycky celá řada ale byl bych optimističtější, eh, optimističtější ohledně eh, Číny eh, než před jedním nebo dvěma lety. Myslím, že cesta k reformám pokračuje, ano, je tady stále přebytečná kapacita v řadě sektorů čínské ekonomiky, kterou je třeba vyřešit a myslím, že Evropa docela správně na tohle reaguje a, a chrání evropské zájmy v těchto sektorech. Ale ekonomicky bych byl optimističtější z Číny. Myslím, že transformace, kterou oni dělají, je eh, zatím docela dobře eh, řízená. Americká administrativa, tam je opět eh, výrazný otazník pro nás, no stále. Myslím, že můžeme opravněně předpokládat, že obchodní vyjednávání se zadrhnou. Je tady určitý potenciální růst při zlepšování, no, pro zlepšování našich obchodních vztahů. Možná to bude promečkaná příležitost, ale určitě na to navážeme, jakmile to bude možné. To jsou tady asi ty klíčové otázky, na které jste se ptal. Dobrá, děkuji. Paul Tank. Um, I would like to talk about, uh... Já bych rád hovořil o jednom z těch témat, které by se mělo osvětlit do konce tohoto měsíce, a to je tedy práce bazilejského výboru. E, jedno z těch témat e, k dořešení jsou tedy e, modely pravidla a možnost přístupu. Jedno se týká určitých manipulací a snažit se obcházet ty modely a, a zda to má, má rizikové ohodnocení aktiv, eh, které eh, nemusí být ohodnoceno objektivně. Bazilejský výbor pracuje na návrzích, aby se zajistilo, že ty interní modely nebudou nějak manipulovány, ale eh, ozývaly se tu určité názory, možná i nějaká, nějaké strachy a požadavky na navýšení kapitálu a možná i nějaké eh, hrozby toho, že komisař Dombrovský znenásleduje dohodu z bazilejskou výboru a, a jak je na tom samotná komise. Takže já bych chtěl vědět, jak to opravdu vypadá. Vidíte, eh, vnímáte tu manipulaci těch interních sazeb na základě nějakého přístupu. To za prvé a pak eh, vy jste navrhovali tedy vyšší míru těch sazeb alespoň pro nizozemské banky, takže jak nahlížíte na, na ty požadavky na vyšení kapitálu a na tu hrozbu nepodepsat bazilejskou dohodu? Myslím si, že pro evropské bankovnictví je zásadní tedy jak klienti, tak investoři, a aby obě tyto strany mohly důvěrovat tomu rizikovému profilu, eh, pod kterým tedy se vystavuje samotná banka. To si vyžaduje jasná pravidla a jejich dodržování, aby tu důvěru měli. Probíhá rozprava o využívání těch interních modelů. Já nejsem proti jejich využívání když to zjednoduším, říkají tady možná třeba američani, podívejme se, jak je budeme používat, jestli ano či ne, a Evropané ano, mohou být eh, přínosem, a to tedy zastávám. Ty interní modely eh, by měly být větší, eh, více zaručeny, aby opravdu zajistili to, že tu eh, nebudou rizika nebo budou minimální. Takový by měl být tedy přístup, aby to bylo jasné. Ne že nám to říkají američané, ale že v našem vlastním zájmu, aby tu nebyly pochybnosti o kvalitách, o hodnocení rizik z těch interních modelů a naši supervizoři by měli mít schopnost eh, stanovovat eh, kvalitní interní modely a takovou cestou bychom měli jít vpřed. A samozřejmě v rámci těch jednání se tu říká, vyhrožuje, nejrůzně, používají se nejrůznější manévry, aby se dosáhlo svého. V konečném důsledku je ale důležité ve prospěch důvěryhodnosti evropského bankovnictví, abychom implementovali bazilejské normy a co nejvíce se jich maximálně drželi, protože odklánět se od nich, to by měla být spíše výjimka, podle mého názoru ale eh, neonáhlujme se, bazilejský proces stále probíhá, musíme najít nějaký společný základ a já si myslím, že to umožní eh, ty interní modely, ale eh, chceme tu mít větší pravidla pro kvalitu, aby tedy všichni si mysleli, že naše bankovnictví je seriózní. Navrhujete tedy vyšší míry pro eh, banky nebo i pro banky mimo Nizozemska. Já z té vaší odpovědi to vnímám tak, že, že jste pozitivně eh, nakloněn i těm rizikovým prahům. To může být užitečné pro to, abychom zajistili eh, ten správný výsledek interních modelů a k tomu Prahu ten minimální požadavky 3 procent na euro, což není nic stanoveného jako nějaký permanentní eh, práh. To je předmět jednání mezi eh, rozsáhlými institucemi, které jsou systemicky relevantní. Já bych upřednostňoval hodnotu eh, tohoto rácie vyšší než 3 protože to zabraňuje bankám navyšovat úvěr ale eh, nemělo by to eh, otřást důvěru v bankovnictví. Myslím si, že toto se, eh, ta důvěra se zlepšila v Nizozemsku a mají vyšší, řekněme, množství kapitálu a to jim umožňuje řešit a připravovat se na jakékoliv další budoucí problémy. Je důležité nalézt určitou rovnováhu, ale možná je to až příliš technické v této chvíli mezi těmi eh, standardy pro kvality a tím správným ráciem, aby nic v rámci toho modelu ani jedna strana nebyla dominantnější než ta druhá. Je třeba tedy ta rovnováha a zajistit eh, správný komplement pro to. Uvidíme, uvidíme, eh, zda tu eh, budeme mít opravdovou eh, dohodu. Budeme mít také naše usnesení a budeme pracovat také na tom eh, ráciu. Brian Hayes. Vítejte, pane ministře Dijsselblum. Já bych v první řadě chtěl říci, že vám chci nyní speciálně poděkovat a vaš, vám a vašemu týmu. Já vím, jak, si, eh, jak eh, nizozemské předsednictví zapracovalo na RPS. Vy jste tu zmínil, že jste katolik stejně tak jako já, takže eh, víte, jaké je mlčení důležité v politice. Ono se to dá uplatnit i na situaci s Brexitem v dnešní době um, určitá témata jsou důležitá pro obě naše země, ale vím, uh, že nás tady bude 27, ale myslím si, že žijeme ve velice propojeném světě a fragmentované trhy si tedy nepřejeme. Máme tu celý ten rámec pro kapitálový trh i ve Spojeném království a to je důležité i pro Evropskou unii. Pak jste tu hovořil s mým eh, kolegou Niedermayerem o těch externích šocích a o tom, jak vybudovat to naše vnímání, jak trhy fungují. My totiž nyní podporujeme opravdu silný trh, fragmentovaný trh. To bych tu chtěl zdůraznit. Takže um, jak nahlížíte nyní, jakožto předseda euroskupiny, na celé toto téma? Uh, um, zástupce ministra financí řekl um, ve veřejném pořadu, že ten vztah Evropské 27 by měl být dobrý i vůči Spojenému království. Je třeba přijmout stávající legislativu o finančních službách, a také tak nějak to implicitně uznat do budoucna, že je to důležité, ať tu v budoucnu budeme mít eh, třeba i ten eh, pas nebo cokoliv jiného, že, obě, eh, že druhá strana musí přijmout pravidla té druhé strany, tedy 27. A to je otázka tedy o finančních službách. A pak ještě jedna věc. Jakožto předseda Euroskupiny, myslíte si, že bychom mohli čelit negativním dopadům, co se týče veřejná pozice evropských financí, jakožto následek Brexitu. Hovořil jste o nějakém růstu HDP 1,6, 1,7 a že je třeba uznat, že se nacházíme v lepší pozici než v minulosti, ale jaký dopad by to opravdu mohl mít na veřejné finance v Evroskupině? Děkuji, pane předsedo. Ano, já určitě jsem se nezavázal k nějakému mlčení ohledně Brexitu a jsem rád, že o tom hovoříte. Já si myslím, že upřednostňovanou formou ohledně třeba té eh, věci finančních eh, služeb aby Britové plně přijali všechny ty normy a požadavky, které máme nyní, ale je třeba samozřejmě uznat, že když se nacházejí mimo bankovní unii, tak mají určitou marži, jak se odklánět od těchto pravidel bankovní unie. Ale plně přijmou tedy stávající pravidla, to ano. A ta druhá část, ta je velice důležitá. Myslím si, že by mohlo být přijatelné pro Brity říci ano, přijmeme ten společný základ, přeneseme to do naší legislativy, ale otázka je, co pak? My nemůžeme umožnit, aby třetí země měla přístup, třeba ten kompletní eh, pas eh, k finančním eh, službám, a pak se odkláněla zase od určitých kapitálových požadavků a tak dále. Já si prostě nemyslím, že by to bylo možné. A to znamená, že v podstatě se eh, dívají takový eh, na norský způsob eh, těch finančních služeb. Ale Britové se rozhodli pro Brexit z důvodu svrchovanosti a tady bych řekl upřímně, že nemůžeme dovolit, aby ehm, Centrum finančních služeb pro Evropu a pro eurozónu se nacházel mimo Evropy a eurozóny aby kráčel svoji vlastní cestou, co se týče pravidel, požadavků a podobně. To prostě nemůžeme umožnit. I když eh, jsem nakloněn Britům a máme tu provázanost mezi Nizozemci a Brity, jsme eh, eh, silnými par- obchodními partnery, tak si myslím, že tady prostě není možná alternativa. A ten negativní dopad z ekonomického hlediska, ano, myslím si, že je tu určitý počátek fáze nejasnosti, pochybností. Uvidíme, jaký to bude mít dopad do budoucna naše hospodářství, zejména také na britskou ekonomiku, protože investoři vnímají ta rizika. Musí se rozhodovat již letos, v nadcházejících letech, ale oni nevědí, jak na tom budou jaká bude situace, to znamená přemýšlej na dvakrát ohledně jejich investic a to rozhodně asi není žádným potěšením, ale bude to mít dopad na britskou ekonomiku, na City eh, v těch nadcházejících letech. A měli bychom být maximálně připraveni, stejně tak i oni, abychom zajistili, že ty negativní ekonomické dopady budou minimalizovány. Já tady v tom nevidím žádný zájem z naší strany poškodit eh, Brity, ani nechceme naše zájmy mít poškozené, takže musíme být připraveni, ale určitě to nebude lehké, a to zejména pro Spojené království. Thank you. Děkuji. Pedro Silva Pereira. Uh, um, Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych se vrátil k sdělení komise směrem k pozitivní eh, fiskální pozici v eurozóně. Ano, euroskupina povede o tomto diskuzi, to víme. A také vím, že vy upozorňujete na fakt, že eh, kromě, mm, že to je na členských státech, jak ty naloží eh, s tím rámcem paktu eh, stability a růstu a že toto je jenom ne, závazné doporučení. Kromě toho je zde takové napětí mezi paktem stability a růstu a samozřejmě mm, první povinností komisi, komise je dbát na implementaci tohoto paktu. Nevím, ale zde se jako eh, ignoruje taková základní otázka. Tato diskuze není konkrétně o implementaci tohoto paktu, protože komise neapeluje na nebo nechce, aby docházelo k nějakému obcházení paktu stability. Ne, ta diskuze je o tom, zda ta fiskální politika je správná nebo ne. A vlastně Evropská komise nyní spochybňuje, napadá tu fiskální politiky eurozóny. Spochybňuje fiskální politiku eurozóny. Komise říká, tady cituji, že ve světle eh, posledních rozpočtových eh, dat, tak eh, plné plnění fiskálních požadavků obsažených v eh, doporučeních Rady pro jednotlivé země, které byly vydány tedy v červenci, tak to by vedlo k k umírněnému k umírněné fiskální pozici pro eurozónu v roce 2017 a 2018, ale přitom ekonomická situace spíše chce, aby fiskální pozice byla expanzivního charakteru. To znamená doporučení tedy pro ty jednotlivé země, country specific recommendations, ty apelují na restriktivnost, ale komise a vlastně situace je jiná. Tady, eh, takže komise vlastně spochybňuje fiskální politiku eurozóny. Já souhlasím, když říkáte, že musíme si vyslechnout eh, členské státy, ale tady máme takové hodnocení. A je třeba, aby se euroskupina zamyslela a Nemůžete se vyhnout otázce, souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, že je třeba mít umírněně expanzivní fiskální postoj? Ano, skutečné téma je, že v těch zemích, kde existuje fiskální prostor, tedy ty země by mohly investovat eh, a mm, takže tak tam se uzavírá output gap, eh, takže vlastně to jsou státy, které již jsou na mm, té křivce růstu a plné zaměstnanosti, ale máte jiné země, kde je vysoká nezaměstnanost pořád a tam není žádný fiskální prostor, aby se tam investovalo masivně. A to je problém to jsou, tam ty státy jsou v různých fázích ekonomického cyklu a to je velký problém. A já zde nevidím odpověď. Komise nám nedává odpověď na tento problém. A proto celá ta naše koncepce fiskální pozice no, fiskálního postoje pro eurozónu je tak složitá. Můžete říci, že je zde důvod pro to, abychom měli mírně Eh, mm, expansivní fiskální postoj v eurozóně, ale jenom v části eurozóny. O to tady jde, ne v celé. A komise na toto neodpovídá. Děkuji. Don van den Leran. Děkuji, pane předsedo. V tom briefingu, který byl připraven na tento dialog, tak tam se zdůrazňuje, že odborníci mají za to, že tematické diskuse probíhající v eurozóně jsou neefektivní a v podstatě nepomáhají k implementaci doporučení a k implementaci reform v členských státech. Já se ptám, souhlasíte s tímto zjištěním z této zprávy a pokud ano, tak jak zlepšit toto? Dále konkrétně v Dubnu Euroskupina konala tematickou diskuzi o e, výzvách úvěrů a já se ptám, do jaké míry si myslíte, že to vedlo ke zlepšení v členských státech, jaký je efekt a jak vyhodnocujete eh, návrh eh, směrnice, eh, který předkládá komise v tomto ohledu. Já jsem neslyšel ten začátek. Vy jste citoval z nějakého dokumentu. Ano, dokument, který přiložil Enterline and Eh, to je dokument, který byl připraven jako briefing na tento dialog. A v tomto dokumentu odborníci tvrdí, že tematická diskuze v eurozóně je neefektivní. No, já neznám ten, tyto podklady, ani eh, nevím, že někdo vyhodnocuje diskuze v euroskupině. Aha, tak to se hned přečtu. A já eh, nesouhlasím eh, s tím problémem těch eh, špatných úvěrů v eurozóně. To je odpovědnost členských států. Samozřejmě banka, dalších finančních institucích je to i odpovědnost orgánu dozoru. A ECB, e komise a i v euroskupině se vedlou diskuze o tom, Daniel Nui například z eh, SSM, tedy z orgánu dozoru, tak také o tom diskutuje, co s tím udělat. Udělali průzkum eh, a mm, tedy o tom, jak banky by měly restrukturalizovat portfolia, jak by měly naložit se ztrátami, odprodávat a podobně. Takže my, samozřejmě tady máme národní legislativní orgány a máme různé režimy eh, mm, Mm, řešení nesolventnosti, insolvence, ty se také hodně liší v různých členských státech. A my jsme vypracovali takové minimální standardy, požadavky, třeba jak dlouho může to trvat eh, takové insolvenční řízení. V některých zemích je to rok a půl až dva roky, v jiných zemích je to 7 až 8 let. Takže obrovské rozdíly, které musí se státy vyřešit. A dá za třetí eh, chceme komisi, aby něco udělala s tím, že bude buď harmonizovat insolvenční řízení, a, nebo že vytvoří mm, v jednotlivých státech, anebo že k tomu, vytvoří nad tím takové evropské insolvenční řízení, eh, tak aby se mm, tyto problémy mohly řešit eh, mimo soudně celoevropsky. Takže do toho musí vstupovat národní vlády a další instituce. Řada lidí říká, zapomeňte, zapomeňte na insolvenční řízení, to je složité, to nikam nevede, ale ten problém se musí vyřešit, protože musí banky dostat novou ekonomickou dynamiku, impuls a musíme získat důvěru nových investorů. Pro investory je důležité pochopit, jak třeba funguje insolvenční řízení, zda je efektivní, a zdali je zde nějaká možnost vůbec eh, ty peníze dostat z toho systému, když se něco selže. Takže regulační orgány, národní vlády, komise musí to řešit. A, takže to je náš přístup, jak toto funguje. Kolega Alfred Santer v nedávných Eh, šlo o to i vyřešit ten ekonomický rozdíl mezi severem a jihem, ale to se nevyřešilo, naopak se zvyšuje. Eh, na severu vidíme rozpočtové eh, přebytky, nezaměstnanost je nulová a na jihu naopak velké deficity, zaměstnanost, vysok, nezam, vysoká nezaměstnanost, vysoká zadluženost, zvyšující chudoba a také i vidíme rozdíly mezi eurozónou a neeurozónou ale země eurozóny musí plnit eh, určité limity, měnové limity. Zde máme tedy, bude nás čekat další přeskum růstu v roce 2017, ale třeba, aby se přijaly krohy, aby členské státy využily fiskální prostor, aby podporovali kvalitní investice, včetně těch přeshraničních. Členské státy musí přijmout konkrétní kroky tímto směrem, ale vy jako předseda Eura a ve světle eh, eh, nastávajícího zasedání v prosinci, jaká je možnost, že eurozóna a členské státy tedy budou respektovat eh, doporučení komise, aby skutečně implementovali expanzivní politiku, ale přitom respektovali pravidla OECD nedávno, včera, sdělilo, že fiskální politika by měla podporovat investice a vy jako předseda Euroskupiny myslíte si, že jste také zodpovědný za nedostatečnou implementaci těchto doporučení určených eurozóně, eh, vzhledem k tomu, že eh, vznikají, eh, rostou ty propasti mezi severem a jihem. Máte pravdu, ano, zcela. Proces konvergence se stal eh, procesem divergence teď kvůli krizi. A to je hrozba pro naši měnovou unii, pro naše společenství a to musíme zvrátit. Ale když se pečlivě podíváte na míru růstu v eurozóně nyní, tak uvidíte, že ten proces se již hm, zvrátil. Míra růstu v některých eh, zemích, které předtím měly ten program, tak eh, a například eh, na Kypru, ano, také tam dochází k velkému uživé, oživení vý, vý, většímu než v jiných zemích. A znamená to další kroky, pokud jde o reformy. Ano, ty země musí respektovat ta doporučení, která jim byla určená country specific recommendations. Ano, určitě, protože všichni doma máme tyto problémy ty, nemá to často efekt. A je třeba tedy vytvořit, vytvářet nové příležitosti pro lidi. To je těžká fáze, protože lidi čekají, že budou výsledky, ale eh, ta krize se řeší pomalu. Ale teď ten proces konvergence ukazuje již první signály. Zde v eurozóně existují rozdíly, pokud jde o ekonomickou dynamiku, ale souhlasím, že ty klíčové země také by měly být schopny dosáhnout na vyšší růst, protože 1% procento všech největších ekonomikách v eurozóně to je málo. Děkuji. Takže tím jsme uzavřeli tento dialog, který byl velice plodný a intenzivní. A takže děkuji za něj, děkuji, že jste přišel a budeme se těšit samozřejmě na diskuzi euroskopiny, která se tímto tématem budeme zabývat a máme naději, že ten přístup bude konstruktivnější. Ve smyslu toho, že naleznete tu správnou rovnováhu, a mm, rovnováhu v rámci tedy mm, právních předpisů a suverénních pravomocí členských států a že budete aplikovat pravidla a také i navrhnete doporučení s tím, že vezmete do úvahy celek eurozóny, tak jak je to ve smlouvě. Samozřejmě doporučení pro země, to jsou jenom doporučení, to není eh, závazný předpis. A také si myslím, že v každém případě tento stávající rámec eh, eh, by měl být předětem eh, diskuze nejenom procedurální, ale především meritorní, věcné. Takže pozitivně vnímám to, co jste řekl na adresu Řecka a budeme se těšit na pozitivní řešení v tomto ohledu. Děkujeme a doufáme, že brzy vás opět uvidíme na dialogu zde. So, good morning. We now move to... Takže budeme pokračovat a přesuneme se k bodu 10 našeho pořadu jednání. To je eh, náš prostor pro přeskum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření. A dnes se soustředíme na PSD 2, konkrétně RT TS, tedy důkladné ověřování a klientů a bezpečnou komunikaci, se zkratce SCA, SC, v rámci ser, eh, směrnice o platebních službách. Budeme tedy eh, projednávat návrh o technických regulačních normách a ve věci zajištění bezpečné komunikace a přípravy těchto technických eh, norem ve spolupráci s ECB. To vyžaduje právní základ a je to jedno z těch nejcitlivějších eh, opatření. EIB vedla veřejnou konzultaci, která skončila 12. října. Obdrželi mnoho odpovědí o tom, že tyto normy RTS by měly e, obsahovat takové základní principy ohledně PSD2 a nastolit nezbytnou rovnováhu pro zajištění bezpečnosti pro spotřebitele při, e, v rámci platebních služeb. Je důležité do toho zaplnit také poskytovatele služeb a zajistit také přístup eh, k inovacím. Jsou tu určitá témata ohledně tohoto návrhu eh, norem. První tak se objevil 24. října a myslím si, že tato diskuze by měla být dobrou příležitostí toho, jak zjist, zajistit tedy tu nezbytnou rovnováhu, tedy na jednu stranu být eh, technologicky neutrální, ale mít tu i ty nezbytné záruky podle článku 63 odstavec 3, co se týče tedy těch eh, záruk eh, pro identifikaci. A pak jsou tu i další důležité věci, co se týče výjimek a možnosti zachovat přístup, který by umožnil větší prostor pro flexibilitu, napojeno na článek 7.4.2. To znamená, že jsou to důležitá témata, která musíme projednat a já bych rád mezi námi e, přivítal e, vedoucího oddělení DG Enis, dále zástupkyně DG Competition a pana Andrea Henry, předsedu EBA. A máme tu mezi námi také eh, místo eh, předsedu ECB. Takže já bych na úvod předal slovo komisi, ne, v první řadě EBA, pan Andrea Enria. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, že jste přizvali také EBA, abychom vám mohli poskytnout aktuální informace o, našem tedy eh, mandátu a práci na PSD 2 je to důležité, plníme tím naše ehm, povinnosti směřující tedy ke konvergenci. Já podporuji záměry PSD2, tedy podpořit inovaci, konkurenci eh, v rámci platebních služeb a nabízet také nezbytná řešení, abychom měli celoevropský trh pro platební služby. Ten konzultační dokument jsme již e, zveřejnili, hodláme další dva dokumenty vypracovat do února. Je tu ale určitá nejistota, zda e, zachováme tuto rychlost naší práci, máme určitá omezení co se týče našich zdrojů pro vypracování těch zpráv. V rámci našeho mandátu jsme tedy e, přijeli to, že PSD 2 má odlišné e, cíle, tedy e, dnes se na ně zaměříme, potřebujeme RTS a SCA a zajištění bezpečné komunikace. a sebe a, a ostatní instituce s námi spolupracují na splnění e, záměru tohoto mandátu. Například otázka inovace, vytvoření technologických standardů a nezbytných požadavků by měly zůstat na vysoké úrovni ale situace e, v, e, v terénu je zatím ještě odlišná. A přejeme si vytvořit jednotný trh v platbách, nicméně tady um, otázka RTS uh, je hodně odlišná, ta úroveň se liší na různých úrovních liší se mezi jednotlivými bankami a i ze zeměpisného hlediska je to odlišné. Pak požadavky ze strany spotřebitelů ohledně RTS, by měly umožnit, že se eh, zamezí nějakým nelegálním transakcím, že se posílí bezpečnost a že eh, to bude umožněno také propojení pro poskytovatele z třetích stran. Jsou tu určité výzvy, kterým čelíme a to jsou následující. Já bych je stručně vysvětlil ehm, jak tedy se zabýváme těmito výzvami a jaké jsou tu určité obavy. Pan Markus Ferber a kolega Tajany nám zaslali v říjnu za vyjednávací tým parlamentu dopis, ve kterém právě byly obsaženy ty obavy, no a na závěr tedy eh, kroky, které stojí před námi. Takže v první řadě o tom eh, procesu, jak probíhá. RTS je klíčový komponent prostřednictvím, kterého PSD2 má dosáhnout posílení konkurenceschopnosti, posílit inovaci a zabezpečit eh, platby eh, na úrovni EU. Proto RTS obsahuje určité výzvy, je to napojeno na poskytovatele služeb, na možnosti komunikace mezi nimi, a kontakty s bankami za účelem tedy dostupnosti těch eh, platebních eh, účtů. Máme k vypracování jen pět měsíců, všem to téma je velice komplikované, nicméně je jasné, že samozřejmě eh, výsledek této práce bude přínosný pro všechny strany. Obdrželi jsme 118 odpovědí k tomuto diskuznímu dokumentu ze stran nejrůznějších zúčastněných stran. Tam tedy banky i ostatní třetí strany si přejí nadcházející setkání, aby se objasnila právě ta ještě nejasná místa. První setkání proběhlo v srpnu tohoto roku. Um, také eh, proběhlo 20 nejrůznějších konferencí po Evropské unii, kde jsme hovořili se startupy, s bankami, poskytovateli služeb a šířili tedy informace o tom, jak rozvinout dále RTS a dosáhnout těch nezbytných kompromisů v rámci splnění cílu. Myslím si, že eh, jsme byli poměrně úspěšní, obdrželi jsme 220 reakcí eh, na ten několika set stránkový dokument a to potvrzuje tedy význam RTS a také eh, to, že je tu celá řada stran, která se rozhodla tedy přispět prostřednictvím svých odpovědí. Eh, v říjnu, v listopadu jsme hodnotili tyto odpovědi a identifikovali jsme nějakých 260 takových požadavků na objasnění nebo obav. Věnujeme se každé z těchto vyjadřených obav, abychom se ujasnili, že pak v tom konzultačním dokumentu budou ty správné kompromisy. Na závěr zveřejníme takovou tabulku s feedbackem, eh, který vyplyne ze všech těch odpovědí. V té tabulce zhrneme tedy těch 260 dotazů, aby tedy i naše hodnocení bylo transparentní, abychom se ujistili, že jsme nenechali nic stranou. Je třeba také uznat, že celá řada těchto požadavků se netýká jenom RST, ale PSD2 jako takové a že by EBA se k tomu neměla vyjadřovat. My nyní tedy diskutujeme s komisí, jak nejlépe e, zkomunikovat právě tato objasnění. To tedy vysvětluje, že EBA a nepracuje v rámci svého mandátu izolovaně, protože eh, na této práci se účastní celá řada dalších účastníků na trhu. Přejeme si, aby tato metodologie byla robustní a abychom rozvinuli opravdový proces směrem k rozvoji. No a nyní bych chtěl rozvinout tedy tři z těch 260 eh, hlavních obav. Ostatně to zmínili i vaši poslanci Ferber a Tajany. Jedná se tedy o eh, měnové Prahy, komunikační eh, interface mm, týkající se přímého přístupu a pak ten, to důvěrné ověření klienta. Co se týče první oblasti, ten práh pro výjimku SCA pro vzdálené platby to bude 10 eur. Hmm, tady byly určité obavy, že toto pokryje pouze malou část těch převodů a odkloní se pro ty bezkontaktní eh, Prahy. Eh, nicméně je třeba brát v potaz právě, jaký to bude mít dopad na spotřebitele. Já bych chtěl vysvětlit také to, že ty Prahy pro eh, dálkové platby a bezkontaktní platby byly stanoveny na jiných úrovních, vyšších úrovních. My se snažíme vypracovat opravdu eh, uživatelům nakloněné způsoby a metody, a nyní se snažíme tedy zjistit, zda jsme tu našli opravdu správný kompromis, ehm, přijatelný pro všechny strany, abychom věděli, zda je třeba tyto Prahy změnit. Pak ehm, ehm, ten interface eh, pro poskytovatele služeb, to se bude užívat pro přístup k eh, účtu v bankách. Tady EB a prostřednictvím RTS měli zajistit, že ty poskytovatelé služeb o, o, e, o, o těch účetních informací a, a stejně tak i AISP budou zapojeni v celém tom procesu Banky pak na své straně budou plnit své povinnosti podle článku 66.4, 67.3 PSD2 na základě nediskriminace a šíření informací. Takže ehm, tím jsme reagovali na určité návrhy, ale je třeba eh, plnit také náš mandát podle článku 98 podle mandátu EBA by měla specifikovat požadavky pro společné a bezpečné otevřené normy pro komunikaci, pro účely identifikace, autentikace, notifikace a informování a vždy tedy ve, e, za účelem implementace bezpečnostních opatření. PSD2 ani eh, mandát nespecifikuje charakter přístupu ani eh, toho, co si vysvětlit pod pojmem přímý přístup. Eh, ohledně přístupu k účtům, tu máme určitý bod odůvodnění, ale ten nevysvětluje, jak TPP mohou tedy mít zajištěn přístup k účtům. Eh, články definují přímý přístup, eh, tedy žádné články nedefinují tento přímý přístup a proto tu máme nedostatečnou definici a není tedy jisté, co tento pojem znamená a zda je možno tedy požadovat přístup. Eh, v návrhu těchto norem RTS jsme tedy navrhli, že je třeba objasnit tento koncept samotné směrnici. Článek 19 RTS vyžaduje, aby ASP eh, eh, tito poskytovatele služeb navrhli plátci tedy alespoň jedno komunikační, jeden komunikační interface. A, a může se používat tedy stejné interface jako pro a, eh, spotřebitele, tak i pro pláce, anebo se vytvoří tedy speciální a, toto rozhraní, ale a, to by mělo být tedy a, nezbytně popsáno a definováno. A, ve směrnici tedy ještě existuje určitý prázdný prostor a já bych rád znal názor eh, eh, kolegu tady z vašeho výboru. Co se týče toho druhého návrhu, tedy zda by se měli v RT specifikovat PISP a ISP ohledně autentikačního postupu, tady toto již je obsaženo v, čl- v PSD 2 článku 97.5. Um, takže tady by to bylo pouze opakováním těch právních ustanovení, která jsou již platná. A nyní třetí bod, ten se týká výjimek RTS. Ehm, a Tady ehm, se to týká tedy plate, platebních služeb, kdy se nevyžaduje opravdu ta, to důkladné ověření klienta. Samozřejmě si přejeme, aby text byl konzistentní, výjimky jsou zatím eh, příliš úzce nadefinovány. A je třeba se tedy úzce eh, zblízka zaměřit na tuto oblast, abychom pochopili i to, co stojí v pozadí tohoto požadavku. Máme mandát podle článku 97.1 PSD 2, že členské státy zajistí poskytovatelům platebních služeb opravdu důkladnou eh, autentikaci eh, ověřování klientů, když plátce přistupuje na tu platbu online. Prosím, již eh, dospějte k závěru. Ano, abych to zhrnul, tyto výjimky nemohou zasahovat tak eh, daleko, jako je SCA pro všechny transakce. V praxi by to vedlo k tomu, že by se šířily tyto výjimky. Navržené RTS se neodkazuje na ten nástroj pro eh, analýzu rizik, tedy ani eh, něco takového nezakazuje. To znamená, tato analýza, tu by měli na náš návrh provádět poskytovatelé služeb. Je to tedy něco doplňkového, nic tu nenahrazuje tuto službu SCA. No a na závěr jak to vidíme do budoucna. Nyní provádíme revizi všech těch eh, komentářů v našem dokumentu a samozřejmě jsme ochotní zvážit všechny připomínky a návrhy a pevně e, věříme, že i s ECB a s komisí budeme spolupracovat, abychom našli společné řešení a opravdu schutné kompromisy e, ve všech těch oblastech e, v rámci PSD 2. Nyní, jak se zdá, tu eh, lhůtu z ledna přesuneme na únor, ale doufáme, že to nějak neohrozí splnění cílu a vstup v platnost této směrnice v roce 2018. Já vám děkuji za pozornost. Nyní Pierre Petit. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Eh, rád bych chtěl vyjádřit eh, tu možnost vyjádřit se zde eh, a zde v úvodu bych chtěl se zaměřit na dvě témata, která podle mě jsou důležitá. i v tom dopise vyjednávacího týmu Evropského parlamentu. První se týká přímo odeslaného, druhý se týká eh, Eh, rizika, analýzy rizika, přímý přístup. Takže novinka je vytvořit zde právo bank mít pří, hm, přístup k platebním účtům a iniciovat eh, online transakce, platby za držitele majitele účtu. My podporujeme iniciativu komise, která chce zavést toto právo. Banky byly proti, ale banky teď posunuli se v tomto názoru a nevidí důvod, proč sami by nemohli provádět tuto novou činnost, to znamená mít přístup k účtům klientů a za ně iniciovat platby online. Takže já to říkám, poněvadž eh, my si myslíme, že opozice banka nebankovních institucí je již minulostí. PSD2 stanovuje tedy právní rámec a standardy EBA vytvoří eh, tedy požadavky na tyto standardy a my spolupracujeme s EBA. Teď další bod. Zde na trhu panuje podle mě konsensus, že je třeba vyvinout takový standardizovaný interface mezi bankami a TTPs. A i z pohledu bank je to nutné, podle mě, standardizovaný interface by mohl dobře fungovat. Zajistit větší dostupnost, samozřejmě s tím, že musí existovat různá eh, krizová nebo rezervní řešení, pokud by nefungoval. Úkol regulátora je identifikovat požadavky na tento standardizovaný interface, tak aby se zajistilo, že bude fungovat řádně. Tak, abychom rozptýlili obavy některých subjektů, eh, které i vyplývají z vašeho dopisu, a to, že přímý přístup který mají dnes, by měl být zachován v případě tohoto, eh, toho, že by ten standardizovaný interface nefungoval. Musíme to vzít do úvahy vážně samozřejmě a nejlepší způsob, jak to udělat, jak jsem řekl, je pokusit se v návrhu RTS eh, identifikovat nebo definovat takový požadavek eh, na tento interface. A my teď spolupracujeme s EBA, na tomto cíli, nevy, nevylučujeme v této fázi žádnou variantu. Další aspekt teď. Obavy některých nejsou jenom, že ten společný interface nemusí fungovat, ale je zde i obava, že ty e, subjekty TTP nebudou mít přístup k žádným informacím, které mohou dostat v té podobě jako dnes. To znamená stejné informace, které plátce dostane, eh, když provádí transakci online. Nejde o to mít tedy interface, který funguje, ale také třeba se dohodnout na tom, jaké informace se přes něj budou vyměňovat. Další důležitý úkol regulátora je tedy mm, definovat požadavky na výměnu informací. A no, jak jsem řekl, regulační orgány mají hodně práce, ale i podle mě trh musí udělat určité věci. Myslíme si, že za rámec PSD2 a návrh RTS, tak tam musí existovat určitá úroveň normalizace na trhu, eh, tak, aby bylo možné podporovat eh, rozvoj konkurence schopného eh, panevropského trhu Eh, nedávno my jsme zorganizovali eh, schůzku se všemi eh, dotčenými subjekty a zde vznikla, vznikl takový konsensus, že existuje řada aspektů, kde mm, je třeba to nechat na trhu, abychom tedy splnili cíly. Retail Euro Payments Boards, kterou sdílí ECB, jsou tam i zástupci eh, eh, platebního průmyslu, tedy z obou stran nabídky poptávky, takže tato pracovní skupina teď pracuje na definování těchto společných řešení. Zahrnuje to veškeré relevantní aktéry, opět ty, a teď k druhému tématu. A tady budu stručný. Analýza rizik transakcí. Takže tady bychom se eh, řídili tímto principem. Za prvé, ve třech věcech. Za prvé, PSD2 představuje eh, jaksi eh, velký skok, pokud jde o bezpečnost elektronických transakcí lepší autentifikace eh, zákazníka a my, jak řekl i zákonodárce, bezpečnost transakcí musí být větší, o to tady jde. A druhá věc, to znamená, to neznamená, že nebudou výjimky, včetně eh, a, a, a Eh, toho, že provedeme analýzu rizik těchto výjimek a za třetí bereme vážně potřeby trhu a mm, snažíme nalézt nejlepší cestu, jak tedy sladit požadavky trhu s požadavky PSD2. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji. A nyní za komisi Olivier Salas. Um, Děkuji, pane předsedové, vážení kolegové, dobré dopoledne. Řada věcí už zazněla z úst pana Andreana a pana Petisota, takže eh, možná, že trošku omezím to, co jsem chtěl eh, říci. Každopádně je skvělé, že se kolektivně můžeme pobavit o těchto eh, standardech, regulačních technických standardech. Nicméně eh, připomenul bych, proč se o tom dnes bavíme a zdůraznil bych několik eh, zásadních principů PSD 2. Řada z vás ví, že eh, aktéři na trhu jiné země a jiní regulátoři ji velice, považují za velice dobrou směrnici protože je otevřená k inovacím a konkurenci, eh, podporuje vyšší permanentní bezpečnost a, a prospívá eh, spotřebiteli a také přináší právní jistotu a stabilitu regulovaným aktérům na trhu. Takže nezapomínejme, že eh, prvotními, prvotní cíle jsou nesmírně důležité a proto bych rád poděkoval spolu za ten čas. Nicméně jsou tady pořád ty opatření na úrovni dvě a jedním z nich je bezpečnost a silná automatická autentizace. Proč tady legislativa chce zvýšenou platební bezpečnost. To byla podmínka ze strany dohledu a ze strany bank také, aby přijali otevření platebního eh, řetězce eh, fintechu a dalším aktérům. Proč bylo přijato toto rozhodnutí? Zejména eh, kvůli podvodům. Teď boj s podvody se stává problémem. Nechci vás bombardovat statistikami, ale je zřejmé, že úroveň podvodu na internetu, na internetu je vysoká. A další věc, kterou nesmíme zapomínat, je, že eh, podvody mají eh, svou cenu. Pokud selže nějaká transakce, tak nakonec to musí někdo zaplatit a jako regulatoři tohle nesmíme zcela pomíjet. Může dojít k tomu, že náklady na odstraňování podvodů budou skryté v obecných eh, cenách služeb pro obchodníky, ale může se také stát, že eh, dojde k zvýšení spotřebitelských cen. Proto si myslíme, že eh, silná autentizace spotřebitelů je, nebo zákazníků je standardem nebo je nutným standardem a proto byly přijaty ty technické požadavky na PSD2 spoluzákonodárci. Je tady eh, každopádně prostor pro flexibilitu v tom textu. A my nejsme proti přeskumu možné flexibility, tak abychom nalezli určité eh, eh, tedy prostory pro překry, pro, pře, kde se překryjeme. Nejsme pro ti analýze transakčních rizik, je to spíš takové doplnění ECA to přijde potom nebo navíc, ale ne jako její náhrada. A kdyby eh, by vám eh, to mohl eh, popsat více takový možný průřez. Potom druhá část k tomu rozhraním. Tady články toho textu na úrovni i jedna do značné míry jsou eh, poměrně jednoznačné. U ISP my článek 67 chápeme tak, že dnes eh, jde o tedy eh, rozhraní mezi bankami a poskytovateli připojení a to je dostatečné. Pokud je o PSP, tak ten článek 66 také hovoří jasně. A sice požaduje, aby banky dali k dispozici nebo poskytly všechny informace, které jsou nezbytné k zahájení platby a také eh, k jejímu provedení. Abych to vysvětlil eh, jednodušeně. Eh, PSD mění situaci. Přes PSD tady byl poskytovatel, kdy PSP si bral informace z zákazníkova účtu přes eh, rozhraní eh, banky. A teď už jsme spíše eh, na situaci push vzhledem k PSP. Takže říkat, že PSD2 změní situaci, no ona no, to, to nezůstane úplně stejné jako dnes. Většina bank a nově příchozích bude muset integrovat toto. Bude se muset přizpůsobit, investovat energii, tak aby byly tedy připravené na toto nové prostředí a víme, že oni budou připraveni. Tak to, jak, jako to říkal pan Petr, eh, stabilita a fungování eh, toho nového rozhraní jsou opravdu důležité. A toto nové eh, rozhraní by mělo být plně k dispozici, mělo by být funkční. Fungovat měl být efektivní a fungovat neustále, non-stop. Byly eh, příklady eh, zhrucení podobných platform v některých zemích a my chápeme ty obavy. Jsou zcela validní. Nebo na místě. A ty práce navíc v rámci eh, CB a RPB, jak už říkal pan Pety, jsou velice vítané. Myslíme, že to řešení by mělo přijít zejména díky dobré spolupráci mezi nově příchozími a stávajícími hráči, tak aby mohli eh, spolupracovat v vzájemně uspokojivém prostředí. A věřím, že ten standardizovaný eh, přístup, eh, což je taková technická úroveň 3 téměř, do značné míry eh, vyřeší většinu těch obav. Takže závěrem jsme veni eh, eh, pomoci CN, tak aby to, co některé ty strany říkali, bylo zohledněné. A pokud je o to komunikační rozhraní, tak doufáme, že nalezneme způsob, jak to nastavit technologicky neutrálně tak jako to bylo v duchu PSD2. Nezapomínejme, že všechny ty bezpečnostní požadavky budou relevantní vzhledem k eh, kontextu návrhu na geoblocking, o geoblockingu. A také doufáme, že to přispěje k dosažení jednotného digitálního trhu, což je jádro našich snav komisi. Děkuji. Slovo má pan zpravodaj Tajany. Děkuji, pane předsedo ještě bych rád eh, přivítal eh, zástupce eh, Evropského bankovního úřadu a Evropské centrální banky a Evropské komise. Také tady tým PSD2 a skvělý jeho předseda pan Markus Werber. Během trialogu jsme velice dobře spolupracovali, což je podstatné také pro přeskum těch opatření na druhé úrovni, takzvaných. V minulém měsíci, eh, jak říkal pan Eria, jsme poslali eh, dopis předsedovi EBA k, eh, o obavách ohledně těch návrhů RTS. Tam přístup poskytovatelů ze třetích stran k účtu platebnímu při případě iniciované platby, tak tam jsme se dohodli na kompromisu, kde by TPP měl poskytovat služby se souhlasem držitele z eh, účtu, aniž by musel používat konkrétní model podnikání, ať už eh, vyžadující příjmenou nebo přímý eh, účet. Z tohoto důvodu nás znepokojuje návrh EBA zavést vyhrazené rozhraní. Vysvětlili jsme to v našem dopisu takže nebudu opakovat eh, tyto argumenty zde. Akorát uvedu, že politickým cílem parlamentu během vyjednávání bylo v souladu s návrhem komise otevřít eh, trh plateb eh, novým aktérům a inovativním technologickým řešením. Samozřejmě chci poděkovat panu Eriovi za jeho proslov také za dobrý návrh ze strany komise. A budeme připraveni hledat kompromisní řešení, ale musíme posílit e, tu e, strategii PSD2. Není možné e, změnit tu síť, není možné dosáhnout kompromisu k té technické úrovni. Jsem připraven na debatu, ale pro nás je důležité posílit tu strategii, tu filozofii PSD2. Ole Ludvigsson. Ludvigsson. Děkuji. Já na úvod řeknu, že eh, vítám práci EBA a ten text týkající se RT ETS, aby se mohlo posílit ověřování klienta nebo spotřebitele, což je tak důležité pro směrnici PSD je zapotřebí zajistit neutrálnost a um, konkurenceschopnost, umožnit inovaci a posílit roli eh, spotřebitele. Jednací skupina z parlamentu naléhala, že chceme mít silná pravidla pro to, aby se zajistila eh, jasnost eh, těchto pravidel a aby platební služby byly bezpečné a zároveň také konkurenceschopné. Také si přejeme, aby tu byl zajištěný přístup pro poskytovatele platebních služeb. Co se týče držitele účtu, od těch se tu vyžaduje bezpečný model eh, ze strany administrátora účtů v bance s přímým i nepřímým přístupem pro všechny tyto služby. Článek 3293 eh, platební směrnice eh, jsou ty nejzásadnější, ale ještě něco k článku 19 eh, toho textu o RTS to povinné, ta povinná interface, to koliduje s článkem 92.2 PSD2. A myslím si, že zapotřebí rozpracovat ty RTS s tím záměrem, že to bude rovnost eh, mezi pravomocemi jednotlivých eh, těch poskytovatelů služeb a neutralita jednotlivých aktérů. Takže si myslím, že ta technická norma zejména ti, kteří prověřují ty technické schopnosti a ověřují informaci držitele účtu, tak tito by měli eh, vlastně vědět, jaké přínosy to bude mít, pokud to bude eh, prováděno na jednom a tom samém rozhraní. Ty AISP se řídí článkem články 63 a 54 PSD 2 a i co se týče identifikace poskytovatele služeb nebo informace o držiteli účtu z banky jsou sdílené na tom rozhraní. Ty AISP technicky umožňují aby PISP měli umožněný přístup k informaci a aby se toto ověření vlastně mohlo provést a aby se mohla přistoupit k informaci o držiteli účtu. A my si myslíme, že je zapotřebí zajistit, aby poskytovatelé té informace o účtu měli přístup k samotnému účtu. A podle článku 69 tedy 19.4 eh, a 69 PSD2, ten eh, držitel je zapotřebí ověřit, že ta nezbytná, to nezbytné ověření probíhá prostřednictvím přímého i nepřímého přístupu. Tedy je to celá řada aktérů na trhu, kteří jsou znepokojeni, protože celá řada těchto technických prostředků a postupů nejsou kompatibilní. Vyžaduje se tato informace do toho Prahu eh, transakce 10 eur, nicméně to je velice nízký práh, velice, je velice neproporční s tím procentem těchto transakcí na trhu. Myslím, že by banky mohly tedy přijmout i naše návrhy a my tady za výbor Ekon poukazujeme na to, že ten náš vyjednávací tým očekává, že PSD 2 umožní vyřešit všechny tyto problémy. Víme, že EBA chce zajistit neutrálnost, konkurenceschopnost a také pravidla, rovná pravidla pro všechny aktéry ve věci poskytování těch platebních služeb na internetu. Děkuji. Já vám děkuji. A nyní za EKR pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Já bych také EBA a komisi chtěl poděkovat za to, že se k nám dnes dostavili, aby nám představili tyto návrhy. Chtěl bych položit velice přímočarou otázku a to, proč eh, k těmto proč tyto RTS nenásledovaly ten postup založený na rizicích, jak vyplynulo z předchozího textu. Když se podíváte na článek 92, EBA musí rozvinout RTS, aby se zajistila eh, bezpečnost při přijímání efektivních a rizikem podložených eh, požadavků. Já bych k tomu dodal, že jenom přijetí toho platebního Prahu nějakých 50 nebo 100 eur, to není tento postoj založený na riziku, to je pouze práh. A těch 25 podvodů eh, v Spojeném království je pod hodnotou 10 eur. Takže máte nějaké odůvodnění, proč tato konkrétní čísla, nebo prostě eh, jsou to pro vás takové pohodlné hodnoty? Eh, Ty těmto poskytovatelům platebních služeb vlastně tak to bychom měli poskytnout nějaký cíl, pod kterým se vyhýbat toho těmto eh, Prahům. Nevím, zda to může být nějakých 100, nebo můžeme hovořit o tom, co ještě přijatelná míra podvodu, nebo ne, ale mě překvapuje, že spíš, že Eh, přijmete cestu podloženou tou analýzou rizika, tak stanovíte nějaké konkrétní číslo. Já si myslím, že to není dostatečně eh, zdůvodněné tím hodnocením rizik. A pak takovou ještě praktickou otázku, tedy jak to bezkontaktní platby se může používat v dopravní síti bez eh, té, a tém terminálu které mohou být někdy vyžadovány, protože v dopravní síti se hodně využívá bezkontaktní platby, jako tedy bezpečná náhražka a těch e, lístků. Takže tady těch 150 eur jako limit pro bezkontaktní transakce a, a e, někdy se bude e, muset přijmout jiné řešení, ale alternativy nejsou nabídnuty. Když někdo e, nakupuje, tak utratí 149 eur bezkontaktním způsobem a pak si večer chce zaplatit lístek na autobus a ta platba bezkontaktně je zamítnuta, když platí bez pinu. Takže vylučujete z těchto požadavků dopravu nebo ne? protože takto mohou nastat situace, kdy lidé prostě večer e, chtějí cestovat e, MHD a zůstanou tady v této situaci, prostě e, skolabuje to na tomto vašem arbitrážně zvoleném čísle, s kterým jste přišli. Děkuji. Děkuji, Sophie Intveld. Yes, thank you. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem se vyslechla prezentaci a když si to porovnáte s těmi obavami, které eh, napsal tento výbor, tak eh, byste mě příliš neuklidnili. A to především eh, ten interface No, upřímně, já mám pocit, že EBA pracuje na návrzích eh, s, mm, s takovým nadšením eh, takové kruty, která, krocana, eh, který má uvařit mm, večeři na Vánoce, vánoční večeři. Já mám pocit, ano, že vy Eh, používáte toto téma eh, ochrany údajů a zabezpečení, abyste vyloučili konkurenci. My víme, jak to v praxi. Prostě banky to dělají takto dnes. To znamená, banky ASB a PSB eh, používají tedy eh, jak si to výmluvu a vylučují ty ostatní eh, instituce a ty nemohou tedy poskytovat podobné služby. No, já tedy nejsem úplně přesvědčena to vaši odpovědí a ten konečný technický standard bude muset reagovat na tyto obavy. A skutečně umožní, eh, musí umožnit inovaci, konkurenci a ne použít jako nástroj, aby umyslně eh, blokoval inovaci. Mně se nelíbí tady, když eh, slyším, že banky zneužívají ty standardy proto, aby mohli zablokovat přístup novým zájemcům mm, o tento trh. A mezi dobí velice rychle Eh, mají vlastní eh, in-house služby, a, mm, mm, které vyvíjí a používají osobní údaje držitelů bankovních účtů. Mhm, to je prostě jejich nástroj. Mm, takže to podle mě je velice snadno napadnutelné, tak bych očekávala, že ten konečný standard skutečně umožní skutečnou hospodářskou soutěž, tedy konkurenci a inovace a že nebude sloužit eh, jedné části tohoto průmyslu, ale že ten trh se opravdu otevře. Děkuji, děkuji. McCarthy. Pan Gold za zelené. Děkuji, pane předsedo. Asi se mnou budete eh, souhlasit, že mm, od doby, kdy jsme odmítli standard PRIPS, tak došlo ke zvýšené účasti na těchto slyšení. Vidím plné řady, řada institucí a i eh, i, takže to se trochu od té doby, vidím, změnilo. To je pozitivní vedlejší účinek. A když jsme tady slyšeli většinu těch argumentů, nebude opakovat, jenom bych řekl, že před touto výměnou názorů proběhla velká lobistická činnost banky chtějí chránit svá data a vždycky mám velké podezření pro to. Na druhé straně si myslím, že orgány pro hospodářskou soutěž také si dělají velké starosti, když vidí ten návrh ATS. Bundeskartelamt mi říká, že tady je nebezpečí, že se s tím omezí hospodářská soutěž a že to poškodí ten nový průmysl fintech, což je jedna z možností, jak tedy redukovat ty neopodstatněné marže, které ty banky mají. To mě tedy dělá starosti. Já bych chtěl vědět, co si o tom myslí DG pro hospodářskou soutěž. A možná oni také by mohli vstupovat do diskuze. Můj dojem je, že ten návrh, eh, ten v podstatě ne, poskytuje nepřímý přístup a já myslím, že to není e, v souladu s principy. A pokud je se ten problém se bezpečností dat, no tak možná bychom mohli zavést povinnost, tedy požadovat e, po bankách a možná i po třetích stranách, aby je e, ty uzavřeli ten přístup to je technicky proveditelné přece, takže spíše než odstřihnout nepřímý přístup, tak eh, umožnit bankám, aby eh, to zablokovali před třetími stranami a aby banky i ty třetí strany, ti zástupci třetích stran, tedy poskytovatelů služeb, tak aby mohli za uzavřít eh, tedy ten, a zamezit ten přístup k datům, takže se zvýší bezpečnost a nebudeme některak omezovat ten eh, návrh eh, úrovně jedna, tedy větší pluralita aktérů, větší hospodářská soutěž, ale mě zajímá tedy váš feedback, co k tomu říkají orgány pro hospodářskou soutěž, co si tedy o tom myslí DG, hospodářská soutěž. Děkuji Marko Vali velká kapela. Ano, catch the eye, burkhead palc, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Ano, takže... Mm. Takže tady nejde o detaily identifikace přece, ale jde o princip pravidel hospodářské soutěže a pravidel jednotného trhu, to znamená nediskriminovat, to je přece ten princip. A já jsem si jist, že EBA, komise a ECB to přece dobře vědí. A, takže Potom, já nevím, zda by to mělo být v úvodním ustanovení nebo někde, ale mm, tady my jako zákonodárný orgán musíme v parlamentu eh, zajišťovat, že ta řešení umožní nebo mm, nediskriminovat a že to bude technologicky neutrální. To je zásadní, teď nediskriminovat a technická neutralita. To je v zájmu spotřebitele, který chce eh, Eh, mít možnost dobrých elektronických plateb. Takže má otázka je na EBA a ECB. Byly provedeny studie o hospodářské soutěži a já si kladu otázku, zdali vaše práce o, o RS, zda to bude mít nějaký dopad na hospodářskou soutěž. A pokud jde o návrhy EBA, tak komise je může vyloučit v podstatě, nemusí se jimi řídit, pokud zjistí, že návrhy EBA neberou dostatečně do úvahy obavy zákonodárných orgánů. Děkuji, Pervanš Beres. Děkuji. To mi všechno připomíná diskuze, které jsme zahájili již před dávnou dobou, když jsme diskutovali o prvním návrhu SEPA. A víme, že ti lobbysté jsou pořád stejní, to znamená banky, ty velké hypermarkety, poskytovatel služeb a tak dále. Ale co zajímá mě, je ochrana spotřebitele, skutečná ochrana spotřebitele a ať banky dělají to, co mají, svou práci. Já tady nelobuju za banky, ne, ale vzhledem k eh, těm úkolům, které banky mají, to znamená, my máme nad nimi dohled, musí, dohlížíme nad jejich kapacitou půjčovat peníze, přece jejich hlavní práce je půjčovat peníze. A, ale teď díky novým technologiím se snaží vstupovat do různého biznesu. Ale ten náš cíl přece je jasný. Máme zde banky, zítra do toho vstoupí velké hypermarkety a e, potom další poskytovatele služeb. To nejde. K otázce zabezpečení transakcí, e, pokud jde o služby spotřebitelům. Tak zde my jako zákonodárce musíme vystupovat systematicky. Já zmíním něco, co tady ještě nezaznělo. Když vidím tady míru podvodů, o kterých hovoří komise, tak to tady mi dělá velké starosti. A onehdá na socialistické frakci to byl náš eh, kolega López Aguilar, který nám řekl, že jeden bývalý kolega, Bepe Borel, eh, kolega Borel byl eh, jaksi obětí Eh, takové loupeže na svém bankovním účtu, takže ano, takže eh, zákonodárce proto prosazuje vysokou míru bezpečnosti. A otázka dedikovaného interfejsu, no to není proto, abychom bránili inovacím a novým subjektům eh, vstoupit na trh. Tady Hm, si někdo dělá starosti, že tam bude muset dvakrát kliknout při tom prověřování. No, přece. To všichni děláme, pořád klikáme, když dostáváme SMSky a píšeme pořád nové čísla, nových kódů. To přece není přemrštěné, když víme na druhé straně, eh, kolik na internetu je těch podvodů. A ještě další věc, která nebyla zmíněna. Já vím, že to je eh, určena. Já vidím, že už mi vypršel čas, takže to je otázka terorismu. Já bych nechtěla, abychom takto usnadnili eh, eh, ten interface tak, že bychom nic nemohli kontrolovat. Já chápu tady ty obavy, které jsem slyšela, ale opět chci požádat EBA a Centrální banku, aby mi odpověděli, jak budou reagovat na to riziko, když nebude dostatečná eh, supervize, dostatečný dohled a když tedy, jak zabezpečíte platby ve smyslu cíle e, úrovně 1. Markus Ferber. Děkuji. Eh, já jsem měl tu čest vést trialog a, a také jsem spolu podepsal ten dopis, o kterém zde byla už víckrát řeč. U PSD2 eh, nejde o eh, vyloučení eh, nových poskytovatelů služeb z trhu, ale naopak o otevření nových možností. Ano, jsou tady zájmy spotřebitele, ochrana spotřebitele a ochrana dat. A ten příslušný článek 98 2a opravdu žádá eh, po odpovědích založených na riziku. A to eh, jsem tady vůbec neslyšel. To je jedna eh, z těch hlavních kritik tady. Tady jsou zájmy na straně bank a zájmy na straně nových poskytovatelů služeb. A žádný nebude mít stoprocentně pravdu. Já si myslím, že je úro, kolem politiků nalézt k tomu vyvážený přístup. A ta kritika, kterou jsme tady chtěli vyjádřit v tom dopisu po eh, jednání s vyjednávacím týmem, je, že tam eh, ta vyjednávací rovnováha není tak, jak musí být nalezená. Chci tady eh, říci prostě lístek do kina za 10 eur. Prostě pořád budete potřebovat, abyste se dostali do kina. Dokonce denní karta v systému MHD nemělo by být možné tohleto prostřednictvím stávajících poskytovatelů eh, služeb? Jenom proto, že tam eh, dáte eh, pravou hodnotu? Mám tady jiné riziko, než když se stávám novým zákazníkem na jiné platformě. Takže to riziko musíte vnímat jinak. Protože některá data už jsou známa musí k tomu být eh, opakovaná eh, transakce, známý, eh, známé zařízení. U e-mailu se mi často objevuje, někdo se pokouší se přihlásit k vaší službě z nového zařízení, které neznáme. Potvrďte, že jste to vy. Čili tohle všechno se tím se vším se vy, vyjadřuje ten eh, rizikový přístup. Proto já se ptám, jak chcete naplnit 98.2a životem. Prostě čisté prazové hodnot, právové hodnoty nejsou podle mě založené na riziku. Děkuji. Thank you very much. Já vám také děkuji. K této otázce musím říci, eh, že souhlasím osobně k tomu eh, eh, k tomu eh, rozhraní. Myslím si, že je třeba zamýšlet se nad článkem 66 3D, který žádá o toho o poskytovatele, aby pokaždé se identifikoval bezpečně Proto si myslím, že to není úplně v rozporu eh, s eh, tím návrhem EBA. Nicméně, máme tady spoustu dotazů na vás, takže kdo by rád začal? Děkuji, pane předsedo. To byla opravdu celá řada otázek. Já odpovím na některé a na EBA nechám jiné. Pokud jde o analýzu na základě rizik, jak o tom hovořilo několik eh, poslanců, nechci se pouštět do dlouhé technické právní debaty, ale musím připomenout eh, správný výklad článku 98 PSD 2, který jasně stanoví opravdu, že můžou být výjimky, na základě následujících kritérií. A jsou tam tři. Jedno je úroveň rizika a té služby, potom je tam také um, objem opakování transakce a uh, distribuční cesta nebo kanál té transakce. Takže um, myslím si, že tady není úplně otevřené, nejsou otevřené dveře k tomu, uh, k té rizikové analýze v tom. V tom. Nicméně nepřijde říkáme, že nejsou způsoby, jak to tam eh, zařadit, protože už bezpečnostní eh, pokyny EBA a tady eh, u toho k tomu existují. A možná, že bychom to mohli doplňovat jako, tedy k semi-autorizaci, ale ne jako úplnou náhražku. Společně s EBA a ECB se tím budeme zabývat a, a budeme tady mít eh, určitou flexibilitu ohledně těch běžných prahů. A nezapomeňme na ten návrh konzulta- pro, ke konzultaci a byl to jenom mm, prostě návrh ke konzultaci eh, a je tedy vysoce pravděpodobné, že ten závěrečný návrh eh, se ještě trochu vyvine. K tomu, co říkala paní Edfeld a Další. Já jsem to říkal ve svých eh, připomínkách. Samozřejmě konkurence je jedním z hlavních cílů PSD2. A, a na tom do značné míry pořád trváme. Ovšem, eh, týž předpis má eh, různé cíle. Jedním z nich je také bezpečnost, dále je tady ochrana spotřebitele. A Pervanš Perez zcela správně nám připomněla, že ochrana Eh, spotřebitelů eh, je tady důležitým rozměrem. Já jsem za to vděčný. Musíme udělat tak trochu eh, kvadraturu kruhu, když promítáme všechny tyto tři cíle do podrobných pravidel. Abych to srovnal, před několika lety, když jsme zde zavedli u karetních plateb čip a PIN, tak to, bylo, mm, to byl masivní vývoj. Dnes eh, online eh, názvy z SCA, tedy nákupy z SCA, to trochu trvalo, pro spotřebit, eh, než se spotřebitelé i podniky přizpůsobili. Čili závěrem bych ještě jednou rád uvedl, že si velice dobře jsme vědomi některých těch obav. Velmi intenzivně spolupracujeme s ECB Snažíme se eh, hledat určité průniky a přizpůsobení. Doufám, eh, že eh, ten návrh se srpna dozná změn. Nicméně musíme respektovat duch i v literu PSD2, protože to předpokládám nikdo není připraven mění. Děkuji. Kdo dále? EBA, prosím. Dobré. Já vám děkuji, pane předsedo, a děkuji všem, eh, kteří vystoupili. Ještě bych eh, řekl, možná, že budu opakovat některé věci, o kterých už Olivier hovořil, ale velice eh, důrazně řeknu, že se snažíme hledat tu správnou rovnováhu mezi všemi cíly, které jsou v textu první úrovně. Je nám zcela jasné, že PSD 2 chce eh, být eh, krokem vpřed eh, při otevírání trhu novým účastníkům a chce posílit bezpečnost. A to by všechno mělo být ve prospěch zákazníků. I já zcela odmítám to, že jsme tady na ochranu, nebo že se snažíme chránit Eh, ty stávající eh, poskytovatele. My jsme sice bankovní, ale úřad, nikoli asociace, eh, takže nechráníme žádnou konkrétní stranu. A proto v úvodu jsem kladl tak velký důraz na proces, který děláme. Eh, zapojeme řadu účastníků, snažíme se znát jejich názory a dosáhnout eh, správné eh, rovnováhy. Pokud se nám to podaří, no tak tohle to je dokument k debatě, takže jsme připraveni zamyslet se nad připomínkami a vrátit se k ním, stejně tak jako k tomu, co nám zaslal vyjednávací tým v dopise, takže se určitě budeme tvrdě zamýšlet a vítáme tuto příležitost bavit se s vámi. Podrobně k těm otázkám. K tomu Prahu a proč eh, tam není, eh, nejsou rizikové výjimky. Opět bych řekl, že pokud se podíváte na ten článek v tom eh, návrhu, kde je seznam výjimek ze silné autentizace, tak si myslíme, že řada z nich je rizikově vážená. Například možnost eh, bílého seznamu, eh, kdy eh, tedy bílé listiny, kdy je zákazník pravidelným zákazníkem, tedy tam v tom daném typu služby. Ale potom jsou tady ještě další věci, které je třeba zvažovat. Použijím, tedy spoleháme na statistiku ECB, tak abychom stanovili tady ty správné Prahy. Otázka je, jestli jsme to dostavili správně nebo dobře, to je otázka, kterou e, tedy klademe do připomínkového řízení. A někteří možná říkají v tom e, dopise vyjednávacího týmu, že 10 eur pro e, papír nepřítomnosti bude příliš nízké. A ještě se k tomu vrátíme. Takže obecně bych eh, řekl, že se opravdu pokoušíme zacházet do podrobností, zareagovat na ty věci, o kterých jste eh, mluvili v parlamentu, ale dobře chápeme ty cíle. Eh, otevřít trh a konkurenci, které jsou PSD2. A zároveň My máme eh, dělat eh, technické standardy, takže můžeme navrhovat jenom to, co je v eh, textu. A děkujeme také komisi, že se pokouší nám pomoci, aby ten standard byl dobře v souladu s textem na úrovni 1. Dobrá, děkuji. ECB. Děkuji vám. Jen dvě věci. Zcela souhlasím s Andreou když říkal, že jsme chtěli, eh, že, že, že, že nechráníme eh, jenom banky. jiné banky. Naším cílem je konkurence mezi těmi dvěma a obecně konkurence. Nakonec my chceme dosáhnout toho, myslím, stanovení eh, podmínek pro eh, rozvoj konkurenčního a evropského eh, platebního trhu pro tedy služby. Čili jsou to, měl by to být trh, kde bude více TPP, kde si spolu budou konkurovat a kde všichni naleznou snadný způsob, jak se dostat ke všem platebním účtům v EU, ať už jsou kdekoliv. Proto si myslíme, že to společné eh, rozhraní je prvek, jak se k tomu dostat. Jinak by eh, ti poskytovatelé museli eh, vyvíjet pět tisíc různých rozhraní, aby se dostali k pět tisícům různých bank v EU. Tohle je cíl společného rozhraní, který může položit základ pro konkurenční trh. Tady nevidím opravdu konflikt mezi společným nebo standardizovaným eh, rozhraním a bezpečností. Potom k analýze transakčních eh, rizik a z ní odvozeným eh, rizikům. To si myslím, že je závažná věc. A je třeba to zvážit. A zároveň bychom měli ty výjimky stanovat ne tak, aby to eh, nějak tak eh, předcházelo požadavku na eh, silnou zákaznickou autentizaci. Ale hm, myšlenka hledat řešení podle založené na něčem, co by mělo za cílem dosáhnout celou autentizaci navzdory, navzdory zvláštní rizika, tak to bychom neměli vylučovat. Měli bychom se zabývat tímto, eh, těmito názory. Děkuji. Já děkuji. A pan zpravodá ještě. Děkuji, pane předsedo. Takže závěr. Chtěl bych navrhnout technické zasedání pro dobrá řešení, abychom dosáhli dobrého eh, dobré dohody, tak potřebujeme technickou schůzku a jsme ochotní cestou kompromisu. Samozřejmě pro nás je důležité zdůraznit eh, toho ducha PSD 2 je to příliš otevřené, tedy otevřít platební trh novým aktérům a novým ekonomickým řešením. My nejsme proti bankám, to samozřejmě ne. Pokud chceme dosáhnout toho řešení, vždyť tady každý je nakloněn dobrému řešení, proto tedy navrhuji technické zasedání ve prospěch eh, kvalitní dobré dohody mezi námi. Samozřejmě, že to je tedy již praxí mít tu diskuzi s komisí, s EBA, aby tedy toto bylo umožněno. Umožňují to tedy naše diskuze na úrovni parlamentu. Zhodujeme se na tom e, v oblasti tedy toho ducha. Přejeme si, abychom tu měli kvalitní nástroj, i když každý na to může nahlížet trošku jinak, ale můžeme pokračovat v diskuzi a ten návrh na technické zasedání je velice vhodný. Pan Fox? Pane předsedo, žádný z těch pozvaných expertů neodpověděl na tu moji otázku, když tedy daná osoba utratí těch 149 eur v průběhu dne a pak se nedostane autobusem večer domů. Byl bych rád, kdyby mi tedy písemně odpověděli a navrhli řešení, protože pokud to nebude řešení, tak vidím celou věc špatně. Ano, říká předseda, já to také eh, vidím stejně. Rozhodně tu zazněly důležitá fakta a je třeba ještě učinit určité dodatečné úsilí, aby tedy tato věc byla schůdná. Já Nebudu hovořit o mém konkrétním případu nějakého podvodu. Kolegyně Pervánč nám tady připomenula takové případy a myslím si, že tedy parlament by měl být i nadále v kontaktu s komisí a s EBA, abychom zajistili kontinuitu této naší diskuze. Děkuji a přerušuji zasedání.